Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat s naším programem. A podle našeho programu máme nyní bod číslo 10, udělení absolutoria agenturám. Spravodajkou je kolegyně Monika Luisa Makovej takže já jí tímto dávám slovo. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám nejprve pogratulovat k vaší funkci nového předsedy. Chtěla bych eh, říci, že nejprve si tedy vyslechneme zprávu, tak dále bude také, mm, budou se také dotazy. Chtěla bych říci, že velice děkuji pany, panu Luisi Galeovi, který nás eh, zastupuje, pardon, který zastupuje Evropský účetní dvůr, také zde máme zástupce dvou agentur, pana Petrika Gudu, který zde zastupuje Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví a dále také zástupce Evropské agentury pro bezpečnost, pro námořní bezpečnost. Vítám oba zástupce. Dovolte mi ještě několik eh, informací. V současné době dáváme absolutorium 24 agenturám. O dvou, dvě jsou vlastně navíc. Navíc je tedy Evropský institut pro rovnost pohlaví a Europol. Velice úzce jsem spolupracovala se sekretariátem. Výsledky by měly být v polovině února. První eh, rozprava na výboru se plánuje na 29. únor a do 5. března prosím předkládejte pozměňovací návrhy. Zatím obecně se neobjevily eh, problémy, ze, problémy zejména v oblasti transferů, v oblasti veře, zadávání veřejných zakázek a musím říci, že pro, jsem, přeprave, eh, jsem překvapena, že Evropský účetní dvor nezmiňoval problémy v oblasti transferů. Dále zde byly určité problémy v oblasti nezávislosti účetních to znamená, týká se to lidských zdrojů. To jsou pouze některé oblasti, které se týkají všech agentur. Dále bych chtěla také kolegy informovat o tom, že jsme také zaslali dotazník eh, na začátku září Evropskému účetnímu dvoru, který se týká agentur. Dostali jsme odpovědi, ale musím říci, že ty odpovědi nejsou příliš informativní, týkalo se to tedy agentur a v zásadě můžu říci, že jsme nedostali příliš eh, Eh, podrobné informace. Takže možná bychom eh, ještě mohli nalézt nějaký způsob, jak tyto informace od Evropského účetního dvora získat v budoucnu. Při této příležitosti bych eh, také poděkovala Evropskému účetnímu dvoru za zprávu. Je to vlastně sedmnáctý návrh. Požádali jsme o ten návrh v té podobě, v jaké je nyní. Zde si myslím, že už je na místě, abychom si vyslechli zástupce agentur. Velice děkuji, říká předseda. Makovaj. Děkuji vám, paní kolegyně Makovaj. Nyní zde máme zástupce Evropské agentury pro bezpečnost letectví a Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Já bych jako prvnímu dal slovo panu Patrikovi Gudu. Takže pane Gudu, prosím, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Já vám děkuji, pane předsedo. Paní zpravodajko, dámy a pánové. Děkuji, že jste nám dali slovo. Naše agentura pro bezpečnost námořní dopravy je velmi důležitá. Pardon, pro bezpečnost letecké dopravy je velmi důležitá, vzhledem k tomu, že spousta Evropanů cestuje letadly. E, tato agentura má své sídlo v Kolíně nad Rýnem má už teď více než 600 zaměstnanců. Všechno jsou to odborníci, kteří se vyznají v letecké dopravě, včetně pilotů, inženýrů, testovacích pilotů a dalších aeronautiků. A vzhledem k tomu, že teď máme i tento mandát, tedy dbát na bezpečnost, Eh, veškerého leteckého eh, provozu, tak máme na starosti nejenom samotný letecký provoz, ale i eh, letiště. Máme jedna každodenní operační činnost a dozor nad bezpečností letecké dopravy. Můžu vám uvést jeden nedávný příklad této činnosti. Určitě jste slyšeli o pokynech, které jsme vydali v pátek abychom omezila, omezili rizika spojenými s Airbusy 320, které vykazovaly určité konstrukční eh, vady. A to je jeden právě z těch úkolů, který je součástí našeho poslání. Je to jediná evropská agentura, která má také na starosti certifikaci letadel. Tento úkol jsme převzali od eh, regulátorů ze členských zemí Stejně tak máme na starosti přípravu regulace v oblasti bezpečnosti letecké dopravy. Tyto návrhy potom eh, předkládáme Evropské komisi pro přijetí. Stejně tak máme na starosti dohled aplikace těchto pravidel ve všech členských zemích. A na závěr, a to je také velmi důležitá věc, již dva roky určujeme a monitorujeme evropský Eh, plán pro leteckou bezpečnost. To je plán na vysoké úrovni, který se snaží popsat hlavní rizika, která existují na území Evropské unie. Na závěr této velmi krátké prezentace chci říci, že náš eh, přístup eh, byl také oceněn certifikací ISO před dvěma lety. To se týká všech činností ISO 1208. Jsme jedinou jedinou agenturou, eh, která má tuto certifikaci ISO 9001. A stejně tak náš útvar interního auditu eh, je také certifikován podle mezinárodních standardů. Merci beaucoup, monsieur directeur Goudou. Děkuji vám, pane Gudu. a v souvislosti se zprávou a stanoviskem mi dovolte, abych eh, nejprve dal slovo eh, Manuel Tomasiny z agentury EMSA. Prosím, máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, vážená paní zpravodajko, vážení členové tohoto výboru, vážení kolegové z jiných evropských institucí. Zaprvé bych eh, se chtěla, zaprvé bych chtěla omluvit eh, našeho výkonného ředitele, pana Bale, který se bohužel nemohl zúčastnit dnešní schůze, protože má jiné povinnosti. Asi víte, co se stalo s lodí Concordia, to znamená, že v současnosti eh, se snažíme, nebo náš výkonný ředitel se plně věnuje této záležitosti. Chtěla bych nejprve poděkovat za to, že jste nás přizvali na vaši schůzi. Evropský parlament eh, vždy ukazuje velký zájem o činnost naší agentury EMSA. Jsem ráda, že se mohu zúčastnit dnešní schůze. Ráda zodpovím všechny vaše dotazy, které se týkají řízení naší agentury za rok 2010. Jak všichni víte, agentura EMSA byla založena v roce 2002, poté kdy došlo k havárii tankeru Erika vytváří balíček, eh, zá, eh, balíček legislativy, který má chránit eh, a zlepšovat námořní dopravu a zlepšovat bezpečnost. Máme čtyři hlavní oblasti, které jsou podle tedy základních stanov. Za prvé tato agentura pomáhá komisi při monitorování provádění veškeré legislativy EU, která se týká námořní bezpečnosti a ochrany námořního prostředí a ochrany mořského prostředí. Za druhé agentura vytváří a Ehm, provádí nebo také informační eh, nebo řídí informační kampaně. Za třetí přivádí zvláštní systémy, které se týkají eh, navigace a registrace plavidel, eh, identifikace všech plavidel v rámci celého světa. Dále je také informační systém, který má podporovat kontrolní systém Dále je zde speciální oddělení, které se týká znečištění mořského prostředí a e, tam vlastně patří například i útvar CleanSnet, který e, monitoruje znečišťování moří a týká se zejména znečišťování moří z plavidel. Agentura také poskytuje technické a vědecké a odborné poradenství komisi v těchto všech oblastech. Během let byly naší agentuře svěřeny také nové povinnosti, to ještě také dále pokračuje, také pokračují i to, že tedy komise a parlament dále hovoří o případné změně zakládajícího nařízení pro EMSu, což je pro EMSu velice důležité. Snažíme se pracovat velice dynamicky, snažíme se plnit všechny úkoly včas a snažíme se také spolupracovat jak s komisí, tak s členskými státy, což jsou vlastně naše hlavní zúčastněné strany. Co se týče roku 2010, tak to je vlastně dnes hlavní téma dnešního slyšení. Jak asi víte z dokumentace, která se týká naší agentury, snažíme se zajistit co nejlepší využití prostředků, které získáváme od rozpočtových orgánů. Co se týče našich pracovníků, tak se nám podařilo uzavřít rok s tím, že pouze 2% míst vlastně nejsou obsazena. To znamená, pouze 2% nejsou obsazena z těch 200 pracovních míst. Dále, komise Eh, komise vlastně z 98% eh, vyplnila svá, vlastně své cíle a z 89% se to týkalo eh, plnění prostředků, pokud to porovnáme vlastně s loňským rokem. Jako, jak je to obvyklé, tak hlavním komponentem našeho rozpočtu bylo, byl boj se znečištěním moří, díky úzkým eh, dobrým monitorovacím systémům a také na základě eh, komentářů Evropského účetního dvora a parlamentu v minulých letech se nám podařilo tedy zlepšit situaci. V roce 2010 eh, jsme měli pouze pět mm, závazků, které vlastně ještě zbývaly. Máme ještě určité otázky, které se týkají transferů ale musím říci, že ten trend celkově je pozitivní v naší agentuře. Naše agentura velice citlivě reaguje na veškerá komentáři Evropského účetního dvora a také samozřejmě na um, udělení absolutoria. Chceme zlepšit svoji výkonnost ve všech směrech, v účelnosti, efektivnosti. Chtěla bych vám také stručně říci, že se nám podařilo dosáhnout významného cíle v roce 2010. Schválili jsme naši pětiletou strategii na základě návrhu Evropského parlamentu a účetního dvora, protože oni vlastně hovořili o tom, že nemáme žádný takový plán. Také jsme zavedli čtyři hlavní klíčové ukazatele, které mají také hodnotit naši práci. Je to důležité jak pro naše práci, tak pro naše výkaznictví. Také jsme přeskoumali naše interní postupy a Zajistili jsme lepší účinnost ve všech našich finančních postupech. Podařilo se nám dále také zavést do praxe celou řadu doporučení, které jsme obdrželi. Týká se to zejména nezávislosti účetních osob a také i naše rada přijala řadu různých rozhodnutí v tomto směru. Také zde máme různé důležité finanční eh, přílohy a to vlastně je v souč- ty, i toto finanční přílohy jsme vlastně začali přidávat naší, k naší roční práci. Také naše dokumentace je transparentní, chceme také zejména ukázat veškeré informace, které se týkají těch zadávacích eh, výběrových řízení. Dále, co se týče našich, eh, našich dalších aktivit. Chtěla bych vám nakonec ještě dát eh, k dispozici několik číselných údajů. Ehm, celkově jsme uspořádali 88 návštěv v jednotlivých členských státech, které se týkají bezpečnosti. Uspořádali jsme 36 eh, seminářů, kterých se zúčastnilo více než 11 tisíc účastníků ze všech zemí. Také jsme uspořádali asi 753 různých školení, kde jsme přivítali různé odborníky. a také jsme uzavírali řadu důležitých smluv. V roce 2010 byl také první rok, kdy jsme vlastně získali nulové, nebo kdy, kdy počet komentářů ze strany Evropského účetního dvora byl nulový. Chtěla bych vám velice všem poděkovat. Chtěla bych poděka, poděkovat jak Evropskému účetnímu dvoru, tak také um, útvaru interního auditu. Děkuji vám za vaše další komentáře. Těším se, že se naše práce bude dále zlepšovat a že také přispěje k čistějším a bezpečnějším mořím a námořní dopravě. Děkuji. Eh. Děkuji vám, paní Tomasiny. Děkuji za toto množství informací v tak krátkém čase. Vzhledem k tomu, že náš program pro dnešní odpoledne je velmi nabitý, navrhuji, abychom i hned přešli k rozpravě. Máte-li nějaké otázky, tak může také na ně odpovědět účetní dvůr, ale navrhuji, abychom i hned začali s rozpravou. Nejprve bude mít slovo zpravodajka paní Makovaj a potom má slovo paní Ivanová. Takže slovo má paní Makovaj. Děkuji, to jako projev po obdržení nějaké ceny. Já mám poznámky k oběma agenturám, nejprve k té, na, o, která má na starosti námořní bezpečnost. V roce 2010 došlo k několika pochybením v oblasti převodu prostředků a zadávání veřejných zakázek. Tady například by mě zajímalo, jak zajišťujete hladký eh, průběh a reference eh, odezdávané správní radě u vyjednávaných zakázek, jak zajišťujete adekvátnost údajů o veřejných zakázkách a jak dohlížíte na včasné uhrazování, hrazení pladeb. Zajímalo by mě ještě jaké má přesně Eh, kompetence ten hlavní řídící eh, pracovník eh, u vás a v oblasti výkonnosti. Při programování vašich operativních činností jste použili diagram Gantt, kde byly uvedeny různé vstupy a výstupy. Já si myslím, že Tyto diagramy by zlepšily eh, práci EMSA a proto mě zajímalo, jestli je budete používat i v budoucnosti. A teď mám několik otázek pro agenturu na pro bezpečnost letectví. Zase se to týká veřejných zakázek. Jaká je hodnota dvou největších eh, zakázek, u kterých eh, účetní dvůr nalezl eh, pochybení? Pro vaši informaci byly tady dvě výběrová řízení. A mě by tady zajímaly informace, koho se týkají a jaké jsou ty částky. Také by nás zajímalo, jak zajišťujete transparentnost eh, zakázek a u lidských zdrojů, jak zajišťujete transparentnost náboru. Myslím, že nejdůležitější je, že si že poslouchají zástupci agentur vaše otázky. Takže pokračujte. A poslední otázka se týká inspekcí. Jak zajišťujete efektivní plánování inspekcí a jejich provádění? A jak chcete zajistit nebo zajišťujete poznámky eh, vyplývající z těchto inspekcí. Já už jsem, si, já už jsem napsala řediteli EFSI, EASI, Já chápu, že většina odborníků pracuje v leteckém eh, průmyslu, takže ti odborníci budou pocházet eh, ze soukromých společností a mě by zajímalo, ze kterých. Myslím, že je potřeba dbát na to, aby tito inženýři potom nebyly součástí certifikace právě letadel, které pocházejí od těch společností, ve kterých předtím pracovali. Děkuji vám, paní kolegyně Makovej, to jsou velmi eh, relevantní otázky a dávám slovo kolegyně Ivanově, Ivanové. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat paní Makovej za výbornou práci. Mám několik otázek pro EMSu. Ano, všichni jsme si vědomi eh, tragické události nedávno, což ukazuje, že připravenost na takové katastrofy je velmi potřebná, protože tím lze omezit eh, dopad a také se vyrovnat s ropnými skvrnami a unikem paliva. Třetina eh, rozpočtu eh, jde právě na tyto eh, činnosti, tedy umezení úniku. Mě by tedy zajímalo, jak byste vyhodnotil připravenost EMSI na tuto nedávnou katastrofu a jak byste vyhodnotili efektivnost těch přijatých opatření Myslíte si, že jsou tady pořád nějaké oblasti, kde se to musí zlepšit? A nebo je všechno naprosto v pořádku? Děkuji paní Ivanově a nyní má slovo pan Gaja. Děkuji vám, pane předsedo. Já se musím omluvit a omlouvám se dvakrát. Za prvé naše stínová zpravodajka, paní Hercog, eh, je z důležitých důvodů v Maďarsku a požádala mě, abych jejím jménem se obrátil na agentury s několika otázkami a protože jsem krátce musel opustit tuto místnost, tak nevím, zda agentury ve svém úvodním vystoupení už neposkytly odpovědi na tyto otázky. Dovolte mi ale na úvod dvě poznámky k práci Evropského účetního dvora. Za prvé, probíhá u nás permanentní výměna názorů s Evropským účetním dvorem. Jehož předseda Caldera nám 21. prosince napsal, že podle jeho pozorování v oblasti agentur Evropské unie došlo k velkému stupni eh, uvědomování si rizik. Že si prostě agentury více uvědomují rizika a já bych zde požádal zástupce účetního dvora, aby nám popsal svůj vidí účetní dvůr, jak se vyvíjejí rozpočtová rizika v oblasti agentur. Paní kolegyně Makovej žádala o informace v souvislosti s benchmarkovou studií a to bych rád podtrhl. Jistě existují dobré důvody pro to, proč na této studii dlouze pracovat, nicméně tato studie je pro naši další práci velice důležitá a proto bych rád podpořil svoji kolegyni a chtěl bych jasně říci, že nám skutečně velmi záleží na tom, abychom tuto studii obdrželi co nejdříve. A chci říci, že to musí být taková studie, kterou skutečně důvod podpoří a kdyby to byl pouhý návrh, jako žádala kolegyně Makovej, tak to by mě osobně nestačilo. Ostatně počet návrhů této studie už je dvouciferný a proto se chci Dvora zeptat, eh, proč mu to tak dlouho trvá. A proč už eh, vzniklo více než 10 návrhů nebo více než 12 návrhů této zprávy. V oblasti Evropské agentury pro bezpečnost letectví dvůr konstatoval eh, slabiny Eh, v oblasti veřejných zakázek a náboru pracovníků. A jménem paní Hercog bych se rád zeptal, jak dosud EASA zareagovala na tyto poznatky účetního dvora. A táž otázka se týká agentury EASA také v oblasti e, veřejných zakázek. Já to přečtu anglicky. E that had been launched. Auch hier haben wir die Frage i zde máme otázku, jak jste reagovali na poznámky účetního dvora. A třetí otázka, ta se týká agentury EMSA, agentury pro bezpečnost eh, námořní dopravy a to se týká útvaru pro správně finanční záležitosti a zajímalo by nás, jak to tam vypadá v oblasti účinnosti a eh, co jste provedli pro zjednodušení administrativních postupů. Děkuji panu Gajerovi. Už se nikdo další nehlásí, takže můžeme přejít k zodpovězení otázek. A dovolte mi, abych tedy nejprve dal slovo panu Gudu, aby se vyjádřil. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup, monsieur le président. Já vám děkuji, pane předsedo. Nejprve k té první otázce, ta se týká zakázek. Náš finanční ředitel na to odpoví, protože ten k tomu má přesné informace. Il marche. Il marche. Yes, uh, uh related to the, uh, procurement. Ano, to souvisí tedy uh, s postupem zadávání veřejných zakázek. V souvislosti s poznámkami účetního dvora monitorujeme tyto postupy velmi pozorně podle toho, co je uvedeno ve finančních nařízeních. Stejně tak vyhodnocujeme všechny tyto projekty eh, kvartálně, aby o tom byla úplná transparentnost, informujeme členy správní rady pravidelně. A jedna otázka se týkala těch dvou největších zakázek. Tady šlo o uklízecí služby. To byla zakázka, kterou jsme chtěli obnovit na další čtyři roky. Ta hodnota byla 1 milion. A Každoročně jsme vynakládali asi 200 tisíc euro na eh, této služby. Poznámka účetního dvora se týkala toho, že při výpočtu ceny jsme rozlišovali mezi základními službami, které nezbytně potřebujeme, a dalšími službami. A my jsme vytvořili jakýsi poměr důležitosti při posuzování té ceny 75% eh, se týkalo právě těch základních služeb a 25% se týkalo těch dodatečných služeb, což je například ehm, eh, vaření kávy a tak dále. A účetní dvůr řekl, že to zkresluje eh, ten závěrečný výsledek, takže podle mě je to trochu technická věc ale my jsme to zohlednili a projeví se to v budoucích eh, výběrových řízeních. Jinak si myslím, že eh, máme pozitivní dopady u všech zakázek na 30 tisíc euro a daří se nám eh, dosahovat úspor v této oblasti. Ta druhá zakázka se týkala technického vybavení v letectví. A tady poznámka účetního dvora se týkala jedné nákladové položky, asi celkem deseti, která nebyla vyplněna uchazečem My samozřejmě v budoucnosti dohledneme na to, aby všechno bylo řádně vyplněno, ale tady to nemělo žádný dopad na výsledek eh, výběrového řízení, protože eh, byli jenom dva uchazeči, jeden z nich nakonec nebyl připuštěn a v podstatě jsme neměli ani žádnou jinou volbu, než tu zakázku zadat eh, tomu zbývajícímu uchazeči. To je všechno ode mě. A teď k náboru a transparentnosti u náboru. Tady je potřeba říci, že náš postup je výjimečně transparentní, protože nejprve se zveřejní eh, oznámení o volných eh, pracovních místech. To zveřejňujeme velmi široce. My se My dokonce používáme externí evaluátory při těchto výběrových řízeních. Vždycky máme velmi podrobný eh, rozpis pracovního zařazení a povinností a ta jediná věc, za kterou jsme byli kritizováni v roce 2010, byla skutečnost, že nepublikujeme a že jsme nepřijali eh, jakýsi, eh, jakousi prahovou hodnotu Eh, proto abychom mohli eh, nevybrané eh, uchazeče dát do jakési záložní rezervy. Takže to je průběhu toho screeningu. Tady jde o dosažení hodnoty minimálně 65% bodů nebo 60% z toho skóre, protože jinak bychom to nezvládali všechno vyřizovat. Eh, náš eh, minimální eh, požadavky jsou relativní, protože máme příliš mnoho uchazečů a chceme mít tedy možnost omezit celkový počet úspěšných uchazečů, ke kterým, nebo které pozveme na pohovor. Co se týče inspekcí, ty jsou prováděny v rámci Evropské komise, jejich eh, plán a provádění se provádí v součinnosti s komisí a nakonec se tento plán musí přijmout správní rada naší agentury. Zveřejňování zpráv eh, závisí na Evropské komisi, protože ona je majitelem nebo vlastníkem práv k těmto zprávám protože my pracujeme jejím jménem a ona musí rozhodnout o tom, jestli to bude zveřejněno, včetně definitivního vyhodnocení. Co my zveřejňujeme, jsou ehm, výroční statistiky, kde vždycky uvádíme informace o naší činnosti v předchozím roce a eh, kdy tedy to, jak se celkově eh, vypočítáváme v těch různých fázích. Zatím jsme neměli žádnou konkrétní eh, žádost nebo otázku týkající se těchto inspekcích Vždycky, když nás někdo požádal o přístup k nějaké konkrétní zprávě, tak to šlo o případ, kdy ta zpráva ještě neexistovala v definitivní verzi, protože ten proces nebyl uzavřen. A kdyby eh, tomu tak bylo, tak je samozřejmě velmi rádi poskytneme. A co se týče konf- zájmu, eh, konfliktu zájmu, to je velmi citlivá věc, kterou my sledujeme, eh, dbáme, aby k tomu nedocházelo. Jak říkala paní Makovej, já jsem jí eh, nedávno písemně poskytl informaci týkající jednoho případu, na který se mě ptala. Chtěl bych upozornit na to, že naši certifikační experti nerozhodují Ovšem My je samozřejmě potřebujeme, potřebujeme nabírat experty, kteří budou pocházet z leteckého průmyslu. Národní administrativy nám nemůžou tyto experty eh, zajistit eh, sami, protože tolik expertů eh, v rámci národních administrativ zase nefunguje a proto nemáme jinou volbu, než nabírat tyto experty přímo z, z prostě soukromých společností v leteckém průmyslu. Ale my máme systém v rámci certifikace, který je velmi přísný, který byl validován Eh, Mezinárodní organizací pro leteckou dopravu ECI, což eh, také bylo schváleno tou Mezinárodní federací pro letectví a žádné rozhodnutí nepřijímá jeden jednotlivec. Všechna rozhodnutí jsou přijímána kolektivně, panelem expertů a někdy do toho zasahuje také ředitel, ředitel a právě e, e, proto si myslím, že toto je systém, který nám umožňuje vyhnout se konfliktu zájmu u lidí, kteří přicházejí ze soukromých e, podniků. Děkuji vám, pane Gudu, za kompaktní zodpovězení otázek, které zde zazněly. Děkuji vám a nyní žádám také paní Tomasiny, aby velmi stručně zareagovala na otázky, které zde zazněly. Prosím, máte slovo. Eh, thank you very much. Děkuji za slovo. Chtěla bych poděkovat za položené dotazy. Ano, když jsem hovořila o tom, že jsme na správné cestě, tak nechcem, jsem nechtěla vzbudit dojem, že už jsme všechno eh, se naučili úplně perfektně. Stále ještě ty postupy eh, probíhají a my jsme ochotní dále pokračovat ve zlepšování. Co se týče vyjednávacích postupů, tak eh, oznam, oznamujeme to správní radě prostřednictvím výkaznictví a chceme také poskytovat informace tedy této správní radě eh, pro zajištění transparentnosti. Dále, co se týče veřejných zakázek, to je součástí debaty, kterou vedeme s eh, správní radou. Již už v návrhu pracovního programu se vlastně plánují veřejné zakázky na příští rok a v tom konečném pracovním programu, který byl v listopadu schválen, tak je nyní zvláštní příloha, kde uvádíme seznam všech eh, plánovaných eh, řízení pro veřejné zakázky. Jsou tam také stanoveny různé lhuty a také finanční eh, prostředky pro jednotlivé veřejné zakázky. Dále, co se týče plateb. My jsme to pros- přeskoumali a máme zde nyní zvláštní přílohu v naší výroční zprávě, která se týká právě různých prodlev u plateb. Dále, co se týče monitorovacích nástrojů, tak zde také provádíme oznamování. Pokud je určité prodlení, tak se zjišťuje, zda je tam vlastně nějaké odůvodnění nebo zda je nutné přistoupit k akci. Dále, co se týče účetních, opět to byla komentář útvaru interního auditu. Je pravda, že naši účetní osoby byly vlastně, měly byly pouze jmenováni dočasně, což bylo tedy napraveno, byly jmenováni oficiálně. Eh, správní rada rovněž přijala také konkrétní rozhodnutí, kde je zvláštní pravidlo pro správní radu. Máme zde také ještě další osobu, která vlastně podepisuje um, ty účetní dokumenty. Dále jste se ptali na ten diagram Gantt. Víme, že to je návrh, o kterém se hovoří, který je také v prohlášení o udělení absolutoria. My to nyní přeskoumáváme, zda to má dobrou hodnotu, zda by to bylo dobré vlastně pro ty interní postupy naší agentury. Paní Ivanová dále položila konkrétní dotaz, který se týkal naší efektivity v oblasti Eh, opatření proti znečišťování. Je pravda, že největší část rozpočtu tvoří právě tato prevence, ale je také pravdou, že došlo v rámci eh, přeskumu v polovině období ze strany komise a tam se ukázalo, že tento, tato část na prevenci a na odstraňování, eh, že ten, tato část rozpočtu je odpovídající. Dovolte mi pouze určitý příklad. Například máme tedy satelitní monitorování ropných skvrn uniklých na moři. A my, nám se podařilo dohodnout eh, vlastně nejlevnější eh, nabídku pro členské státy. A bylo to vlastně bylo to jednodušší, než kdyby členské státy musely bilaterálně všechny postupně vyjednávat s firmou, která toto nabízí. Pokud se podíváme na číselné údaje, tak vidíme, že působíme odrazujícím, eh, tedy, nebo snažíme se také o, o to, aby naše činnost byla odrazující. V roce 2010 se situace zlepšila, co se týče plavidel, tak máme zde pohotovostní službu, která je také financována z rozpočtu EU a to umožňuje členským státům mít také přístup k dalším kapacitám v případě některých eh, velkých námořních katastrof, jako je třeba nyní případ eh, parníku Concordia. Pokud by eh, zde nebyly je, dobré, že vlastně jsou zde k dispozici tyto, tato plavidla, protože mají velkou kapacitu. Také zde ještě padla otázka na zjednodušení všech postupů a co chceme, jak chceme zlepšit naše systémy. My používáme systém ABAC, to je systém v naší agentuře, který, pomocí něhož rovněž chceme zlepšit ty, ta, ty určité otázky, které se týkají finančnictví. Snažíme se také poučit a snažíme se zlepšit situaci. Rovněž využíváme komentáře útvaru interního auditu, abychom více centralizovali naše mise, abychom také centralizovali mm, to proplácení misí. Myslím si, že určitě je zde celá řada věcí, z nich se můžeme poučit a my tak obvykle činíme. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Děkuji, paní Tomasiny. Ještě padla jedna otázka na Evropský účetní dvůr. Mohu požádat pana Galeu, zda by na to mohl stručně zareagovat? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, říká pan Galeo. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce Makovej za její komentáře a poznámky. Dovolte mi zdůraznit, že účetní dvůr oceňuje aktivní zájem a e, o to, abyste byl dobrý dohled nad rozpočtem agentur. Účetní dvůr vás ujišťuje, že budeme i nadále co nejúčinněji podporovat práci vašeho výboru. Také bych chtěl poděkovat zástupcům obou agentur, Evropské agentury pro námořní bezpečnost a Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Já jsem byl požádán, abych dnes zastoupil pana Oušea zde co by zástupce Evropského účetního dvora. Pan Oušea se omlouvá, nicméně on sám navštíví váš výbor, eh, až budete, eh, až budete projednávat zprávu paní zpravodajky, která se týká agentur. Co se týče otázek, které položila jak paní Makovej, tak také pan Jence Gajer, tak se domnívám, že musíme říci, že účetní dvůr zveřejnil konkrétní, nebo zveřejňuje konkrétní specifické eh, zprávy pro každou z těch 32 agentur. V každé zprávě také um, nabízí svůj výrok, který se týká, nebo svůj názor, který se týká spolehlivosti, účtů a také zákonnosti a řádnosti jednotlivých podkladových transakcí. My jsme tam ještě také dodali další komentáře ve většině těch zpráv, i když to nebylo tomu tak vždy. Tyto komentáře se většinou týkají eh, rozpočtových eh, záležitostí a záležitostí finančního řízení. Nejčastější pozorování, které učinil účetní dvůr se týkaly za prvé vysokého, vysoké úrovně prostředků, které byly převedeny do, eh, do roku 2011. Nevím, zda paní Makovej hovořila právě o těchto převodech, protože ona hovořila o využití transferů. Protože pokud hovoříte o prostředcích, které jsou převedeny do roku 2011, tak účetní dvůr došel k názoru, že v případě devíti agentur bylo to množství příliš vysoké. A dále jsme také učinili komentář, který se týkal slabin v vnitřních systémech kontroly agentur. Dále zde byly problémy s omezenou transparentností v náborových řízeních a také zde byly problémy s nedodržením postupů podle finančního nařízení, které se týkaly veřejných zakázek. Nyní se připravuje dokument, kterému se říká benchmarking report pro agentury. Zatím chtěla bych ještě něco vysvětlit. Hovořil, hovořili jsme o tom, že už je to, že je to vlastně sedmnáctá verze tohoto dokumentu, ale chtěl bych to vysvětlit, aby nedošlo k nerozumění, k nedorozumění. Používali jsme odkaz verze 1 bod 7, 1.7. A možná tedy tam došlo k nějakému omylu, že to je 17. verze. Také chci říci, pane předsedo, že sdílím obavy jak paní McVeigh, tak pana Gajera, které se týkají práce účetního dvora na tomto konkrétním dokumentu. My se budeme ze všech sil snažit, abychom dokončili tuto práci a eh, budeme eh, se snažit vypracovat dokument, který bude obsahovat všechny informace. My, my jsme usilovali o vytvoření určitého benchmarkingu pro tyto agentury, ale nyní jsme jaksi ještě uprostřed celého toho procesu. Snažíme se zatím srovnávat údaje a zatím ještě nemáme k dispozici veškeré potřebné informace k tomu, abychom mohli vypracovat eh, zprávu, která bude porovnávat nebo která bude stanovovat ty určité eh, normativy, benchmarky. Naše postupy vyžadují to, abychom postupovali podle našich pravidel a také podle pravidel, které, se obsa- které jsou obsaženy přímo ve smlouvě. Jakmile bude dokument hotov, protože zatím ještě probíhají diskuse, předseda řekl, že ve druhém čtvrtletí v tom, tohoto roku bude dokument hotov k prezentaci. Evropský účetní dvůr usiluje o to, aby vám poskytl co nejvíce informací. Nicméně váš výbor také musí uznat to, že informace můžeme prezentovat až poté, kdy budeme schopni říci, že ty informace jsou vlastně založené na, na poznacích Potřebujeme také údaje externích eh, auditorů. A některé ty informace potřebujeme ještě také od těch agentur a od externích auditorů. Ještě mi dovolte zareagovat na žádost pana Gajera o informace. Odkaz, odkazuji na dopis z listopadu byl to dopis předsedy Evropského účetního dvora. Zde bylo zve, eh, zdůrazněno, že celkově Evropský účetní dvůr eh, zaznamenal zlepšení činnosti agentur. Například se to týkalo Evropské agentury pro léčivé prostředky, eh, CEPOLu, Evropské agentury pro zlepšování životních a pracovních podmínek. A zde došlo ke zlepšením. A ta zlepšení, ta nejsou založena pouze na historii nebo na historických eh, údajích, ale víme, že se také stále zlepšuje povědomí o rizicích, což se také opět pozitivně odrazuje, eh, odráží v práci jednotlivých agentur. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Galeo, protože už pro ten další bod také už máme jenom 20 minut, tak bych vás nyní informoval o dalším postupu. 29.2.2012 2012 se bude projednávat zpráva ve výboru a potom v březnu je Eh, dobře zná možnost podávat eh, pozměňovací návrhy. Ještě se hlásí pan Stás a pak má slovo paní Makovej. Já se omlouvám, kolegyně, kolegové, nebyl jsem zde na začátku, protože eh, paralelně probíhají tři výbory, takže je to těžké. A pokud vím, tak v rámci toho prvního kola se zaměříme zvláště na ty agentury, o něž jsme diskutovali nyní, ale rád bych vyzval zpravodajku, aby se také podívala na zprávu z loňského roku a e, její realizaci a následování, protože tam byly poznámky k celé řadě agentur, zásadní poznámky, které se týkaly určitých konfliktů mezi zaměstnanci a e, těmi agenturami. Mám zde například na mysli agenturu EFSA, kde Zaměstnanci z EFSA přecházejí potom do potravinářského průmyslu. Něco podobného se stalo také u agentůru pro léčiva, kdy dvě zaměstnanci eh, přešli z agentury pro léčiva do farmaceutického průmyslu a nyní tam pracují mimo jiné při schvalování léčiv právě u oné agentury. A to jsou věci, které se e, objevují také v médiích a domnívám se, že v rámci absolutoria musíme zohlednit také otázku střetu zájmů. Tedy otázka střetu zájmu osob, které pracují, pracovali v agenturách a pak přecházejí do průmyslu. Takže to jsem chtěl říci ještě nad rámec těchto dvou agentur, o nichž hovoříme dnes, a upozornit zpravodajku, aby se tomuto tématu věnovala a pokud eh, tomu tak nebude, tak v tomto smyslu podám pozměňovací návrhy. Děkuji, říká předseda a nyní dávám slovo zpravodajce. Uh, thank you, chair. Uh, very short because you don't... Děkuji, pane, pane předsedo. Jenom velmi stručně. Samozřejmě, co mě hlavně zajímalo u této zprávy, byl konflikt zájmu, protože to může mít vliv na vynakládání prostředků. Já samozřejmě také plánuji návštěvy některých, některé tyto agentury, abych se s tím seznámila na místě a proto jsem se ptal té letecké agentury právě na tuto věc. protože tady ty konflikty jsou e, možné. Z vaší odpovědi, paní ředitele, jsem úplně nepochopila, jestli pokud jako expert eh, ze soukromého podniku, který vyrábí letadla, mám potom za úkol certifikovat eh, ta letadla a by ocenila jasnou odpověď i pokud eh, to má být pouze jenom jeden člen týmu. Jinak děkuji zástupcům oběma agentur za to, že dnes mezi nás přišli. Ráda bych, aby eh, vaše eh, vystoupení bylo k dispozici písemně podobě nějakého dopisu se všemi ty eh, číselnými údaje a argumenty. A k účetnímu dvoru mám ještě poznámku. Ta referenční zpráva, která se zabývá různými strukturálními otázkami pro agentury, včetně konfliktu zájmu, nám eh, byla slíbená, nebo byla naplánovaná na říjen, potom byla odložena na prosinec. Potom pan Caldeira veřejně řekl, že už pracují na 17. Eh, verzi, tak mi tady eh, neříkejte nic jiného. Teď už je polovina ledna a já trvám na tom, že tuto zprávu chceme. a e, určitě to zohledníme, až budeme diskutovat o absolutorium pro účetní dvůr. Děkuji vám, paní zpravodajko. Myslím, že e, je dobrým návrhem, aby odpovědi, které jsme tady dnes e, slyšeli, jsme měli potom ještě písemně dodány. Tím bychom mohli uzavřít bod číslo 10. Já děkuji zástupcům změněných agentur. A e, doufám, že teď můžeme e, přejít k dalšímu bodu, bodu číslo 11, e, udělení absolutoria za rok 2010 společným podnikům. A i tady máme jako zpravodajku paní Makovej. Jinak na úvod ještě budeme mít vystoupení zástupce účetního dvora. A vítám tady také Eh, zástupce společného pro prodání společné technologické nese pro inovativní léčiva a zástupce společného ruského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntéze. Nejprve tedy pan eh, Ladislav eh, Balko. madam Dobrý den. Paní zpravodajko, dámy a pánové, já eh, mám to potěšení eh, vám tady prezentovat už třetí zprávu za ty poslední dva dny související s eh, absolutoriem pro společné podniky, protože já jsem zpravodajem pro šestý výzkumný program, který spadá pod Evropskou komisi. Pro jasnost bych chtěl říci, že můj kolega Saboš Fagasaš To má u nás eh, na starosti, já ho tady tady zastupuji. A chápu, že eh, pozornost tohoto výboru eh, je nasměrována na inovativní léčiva a na energii z jaderné syntézy. A ředitele těchto společných podniků jsou tady dnes s námi. Článek 287 smlouvy o fungování Evropské unie nám dává mandát, abychom prověřili účty eh, těchto společných podniků, abychom také provedli audit zákonnosti a řádnosti těchto účtů. To je předmětem eh, výročních zpráv těchto podniků, o, o tom dnes budu hovořit. A dále máme eh, za úkol vydávat stanoviska ke všem těmto věcem. Zatím eh, jsme vydali stanovisku za eh, rok 2008. To souvisí se Cezarem a potom se to týká čistého nebe. A dále je naším úkolem provádět eh, audity finančního managementu, to jsou takzvané výkonnostní audity, které jsou eh, předmětem zvláštní zpráv. Ale zatím jsme ještě žádnou takovou zprávu eh, nevytvořili. Nejprve k těm specifickým výročním zprávám. Ty jsme začali připravovat v roce 2008, v té době byly pouze dva společné podniky, F4E a Cezar. V roce 2009 vznikly tři další, IMI, Clean Sky a Artemis. A dva další vznikly v roce 2010, FCH a ENIAC. Had been issued. K tomu vznikly ty příslušné zprávy. Problematika auditu je velmi složitá v tomto případě, tady šlo také o velmi vysoké částky. V těch zprávách, které teď máte k dispozici, si můžete všimnout, že účetní dvůr ehm, bez výhrad eh, vydal stanovisko bez výhrad u všech společných podniků s výjimkou ENIAKu, kde jsme měli výhradu a tady se to týkalo prezentace zprávy o provádění rozpočtu ve eh, účetní uzávěrce. Co se týče eh, zákonnosti a řádnosti eh, všech transakcí, účetní dvůr vydal stanovisko bez výhrad u všech společných podniků. Nicméně tady jsou určité oblasti, které jsou eh, společné pro všechny eh, tyto podniky. Týká se to určitých prodlení, připravádění rozpočtu, zavádění eh, systému interní kontroly a schvalování provádění transakcí ze strany účetních. A v naší zprávě eh, poukazuje právě na pozdní přijetí eh, zprávy o provádění rozpočtu v roce 2010. Dále se zmiňujeme o nízkém využívání rozpočtových eh, prostředků, které jsou k dispozici ve výši 6%, k tomu, že dochází k převodu asi 98, 90, 98 milionů. A dále eh, tady eh, se došlo k převodu 64 milionů v následujícím roce. I my ale dosáhl pokroku u různých eh, aspektů. 14. prosince 2010 právní rada přijala strategie pro vyhodnocování zákonnosti a řádnosti těchto eh, transakcí. Takže se to projeví určitě také eh, v eh, přehodnocení na rok, za rok 2011. Dále jsme se vyjádřili u většiny společných podniků k dohodám s hostitelskými státy u IMI a F4E a proto jsme byli nuceni poznamenat, že 4, F4E žádnou takovou eh, dohodu s hostitelským státem o trvalém sílu neuzavřel, tak jak se to předpokládalo. Všechny tyto společné podniky eh, spadají pod interního auditora komise, já jsem o tom měl příležitost diskutovat s eh, ředitelem pro interní audit eh, v komisi Brianem Grayem v září. A ve všech stanoviscích účetního dvora k eh, finančním pravidlům, o kterých jsem hovořil před okamžikem, jsme upozornili na článek 71.2 rámcového finančního nařízení 2343, podle kterého kde eh, se hovoří o tom, že interní auditor komise vykonává stejné kompetence u eh, společných podniků, jako kdyby to byly orgány Unie. A je potřeba to patřičně zohlednit ve finančních pravidlech a statutech společných podniků. Jsem také rád, že díky našemu stanovisku došlo k pokroku, že se to vyjasnilo a jsem rád, že všechny společné podniky teď přijímají roli IAS v tomto ohledu. Mohl bych tady poukázat na pozitivní odpověď, kterou jsme obdrželi od společného podniku F4E čímž bylo reagováno na naše připomínky. 48 z 50 bylo přijato, což je velmi konstruktivní přístup. No je to také doklad eh, dopadu naší práce. Na, takže v listopadu došlo k přijetí pozměňovacích návrhů pro finanční nařízení, finanční nařízení. Také bych chtěl poukázat na otázku dodatečného financování pro eh, výstavbu ITER. Na to jsme upozorňovali několikrát. A já chci s uspokojením konstatovat, že tato otázka byla definitivně vyřešena po té, co bylo složeno kompromisní dohody mezi parlamentem a radou a komisí v prosinci loňského roku. Účetní dvůr bude i nadále velmi eh, pozorně sledovat eh, tuto otázku. Takže jak vyplývá z mé prezentace, společné podniky jsou velmi zajímavým tématem a velmi živým tématem, kde eh, se ta situace neustále vyvíjí. A proto bych vás chtěl ještě upozornit na dvě zajímavé úvahy, které jsou obsaženy v návrhu rozhodnutí, eh, jimž by se zřídil eh, specifický program Horizon 2020. Je to rámcový program pro vědu a výzkum na roky 2014-2020. Tento návrh byl eh, předložen komisí 30. listopadu. V příloze 1 komise zmiňuje možnost sloučení podniků Artemis a Eniak do jedné iniciativy. A zmiňuje se také o možnosti zakládat nové podniky v kontextu řešení společenských výzev. Pane předsedo, paní zpravodajko, dámy a pánové, to je ode mě vše a děkuji vám za pozornost. For, again for your invitation and uh, for your kind attention. Thank you. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji vám, pane Balko. A nyní dávám slovo ředitelce IMI a projektu Fusion for Energy. Nyní má slovo pan Goldman z IMI. member of the parliament, uh, lady. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem rád, že zde mohu stručně informovat eh, o situaci v naší technologické iniciativě pro inovativní léčiva. Vytvoření této iniciativy mělo posílit sektor, který je velice důležitý jak pro průmysl, tak pro všechny občany, protože se týká veřejného zdraví. Naším cílem je vycházet z poznatků nebo z poznatku toho, že farmaceutické firmy nejsou schopny poskytovat veškeré informace, na které čekají pacienti, spotřebitelé. Proto naše iniciativa vypracovala velké projekty, které vychází ze dvou klíčových principů. První je výzkum v předobchodní fázi Znamená to, že v každém projektu máme několik velkých eh, farmaceutických firm, které se vlastně spojí, které spojí své síly, spojí své zdroje a soustředí se na určité vybrané téma. To je tedy klíčovým principem číslo jedna. A ten druhý klíčový princip je to, že chceme, aby v některých případech nestačí, aby více firm spolupracovalo. Musíme také spolupracovat i s akademickou obcí, s malými a středními podniky, které jsou velice aktivními hráči v našich projektech. Také spolupracujeme s pacientskými organizacemi, protože příliš dlouho v celém tom procesu eh, vytváření nových léků nebyl hlas pacientů příliš slyšen a také spolupracujeme s regulačními orgány. Pokud chceme, aby projekty byly účinné a efektivní, potřebujeme určitou neutrální, nezávislou platformu. Chceme zajistit, abychom mohli sdílet znalosti, abychom je mohli využívat a také, abychom zajistili dobré řízení veřejných prostředků zejména v oblasti veřejného ehm, partnerství veřejného a soukromého sektoru. Po dvou eh, letech naší práce už máme mnoho zajímavých výsledků. A to v tak významných eh, oblastech, jako je třeba diabet, eh, schizofrenie, různé choroby dýchacího ústrojí. Velice často vycházíme také z informací, které poskytují sami pacienti ohledně užívání léku a také jsme činí v oblasti bezpečnosti léku. Na závěr bych chtěla ještě říci, že na základě našich prvotních úspěchů je technologická iniciativa pro inovativní léčiva považována mm, za dobrý model nikoli v Evropě, ale i v USA. Má to být určitý model pro iniciativu pro inovativní léčiva a mělo by to být ve prospěch pacientů. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane Goldmane, za vaši zprávu. A nyní má slovo pan Brisk. Prosím, máte slovo. So thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi stručné schrnutí působení našeho podniku Fusion for Energy. Fusion for Energy byla zřízena pro velice konkrétní účel eh, a to tedy pro vypracování evropské části Eh, pro evropské části projektu ITER, která tady se má, což se jedná se tedy o stavbu v oblasti Kadaraš ve Francii. Má se jednat o demonstraci technické proveditelnosti eh, fúze, využívají se velké magnety, je to velice komplikovaný projekt, je to nákladný projekt, eh, rozsáhlý a provádí se v mezinárodním prostředí. Máme šest partnerů USA, Rusko, Indie, Čína, Japonsko a také Jižní Korea. Evropa celkově se podílí na 45% všech prací. Členové výboru prokázali zájem o činnost ITERu. Také se uspořádala návštěva v loni v květnu přímo v lokalitě Kadaraš. Myslím si, že asi už všichni jste byli informováni o celém projektu a také o tom, jak pokračuje. Dovolte mi pouze v několika minutách eh, říci vám, eh, jak vypadá nejnovější vývoj. Co se týče té samotné těch samotných prací, tak eh, od května došlo k velkému pokroku na tom staveništi, už byly dokončeny takové ty hlavní výkopové práce. První dvě budovy budou dostaveny během následujících tří nebo čtyř měsíců. Mezitím jsme také zahájili výběrová řízení na zakázky pro další budovy. Chtěli celkově musíme vystavit asi 30 budov. Největší bude pro ten samotný reaktor. Očekáváme, že ten že smlouvu během tohoto roku uzavřeme smlouvu tedy na stavbu těchto budov. Také budeme eh, zajišťovat většinu z toho strojního vybavení. Tam došlo k některým eh, prodlením, ale tak tomu velice často bývá u projektů tohoto typu. Mm, ty hlavní magnety, tak tam zatím práce probíhá dobře, už také se připravuje prototyp, ten prototyp už byl vyroben a nyní už zahájíme sériovou výrobu těch jednotlivých částí reaktoru. Dále, co se týče situace, chtěl bych ještě říci, že usilujeme o zlepšení v naší organizaci Fusion for Energy, což eh, byl také požadavek Evropské rady. Souviselo to s nárůstem našeho rozpočtu. Ještě mi dovolte několik slov, která si myslím budou zajímavá i pro Evropský parlament. Konkrétně eh, jsme byli požádáni o to, aby naše náklady nepřevýšily 6,6 miliard eur. To je tedy vlastně na částka na celou výstavbu. Zatím je to tak, že zatím to probíhá docela dobře. Ten odhad byl před, proveden před dvěma lety a nám se podařilo kompenzovat eh, potřebné nárůsty v některých oblastech tím, že zase někde jinde jsme ušetřili. Je pravda, že situace se neustále mění a já nedokážu předjímat, jak to bude v budoucnu. Nicméně během těch dvou let zatím postupujeme dobře. Došlo také k výrazným změnám k tomu, aby celá ta struktura byla více orientována na eh, projekty, také došlo ke změně managementu. Všechny tyto změny byly zahájeny asi před rokem a budou dokončeny tím, že nyní bude jmenován nový projektový manažer. Eh, jinak, eh, co se týče pra- dalších pracovníků, tak máme, nyní probí- probíhají pohovory, jak interní, tak externí a příští měsíc budou také učiněna další jmenování nových pracovníků. Co se týče dalších postupů, tak eh, usilujeme o dokumentaci našich interních postupů, také připravujeme provozní a operační, pardon, provozní manuály, které nyní už eh, by měly být pouze schváleny. Eh, určité oblasti, pardon, určité potíže eh, jsou s tím, jak eh, postupovat s tím, s tě, vlastně ve spolupráci s těmi hlavními mezinárodními partnery. Nyní stále ještě to bude trvat asi několik měsíců, možná šest měsíců, než to bude dokončeno. Nakonec ještě co se týče nezávislého hodnocení, také zde došlo k mnoha zlepšením. Vždy jsme usilovali o to, abychom měli zvláštní útvar interního auditu, který nyní již je plně funkční už rok a půl a jak Evropský účetní dvor zmínil, tak nedávno jsme také eh, souhlasili s úlohou služby pro vnitřní audit Evropské komisi a oni vlastně nyní spolupracují s naším útvarem interního auditu. Byl dohodnut společný audit, také jsme zřídili zvláštní auditní komisi, která eh, podává zprávy správní radě a nedávno také na žádost rady je nyní také firma Deloitte, která nyní právě zahajuje eh, hodnocení naší organizace Fusion for Energy. Myslím si, že celkově lze říci, že se nám daří dosahovat pokroku a že jdeme správným směrem. Děkuji. Děkuji vám za vaši zprávu. A nyní dávám slovo zpravodajce paní Makovej. Thank you, president. Uh... Děkuji, pane předsedo. Mám dotazy na zástupce obou společných podniků. Děkuji vám, že jste zavítali na naše dnešní zasedání. Cel, celkové, nebo ten eh, zhrubý rozpočet je asi 100 tisíc eur pro eh, agentury, tisíc milionů pro těch sedm společných podniků, pardon, pro sedm společných podniků. Nyní, takže se skutečně mluvíme o velkém rozpočtu. Nyní, co se týče dotazů. Víme, že pro některé členské státy je velice obtížné, aby získali finanční zdroje na trhu. Někdy třeba musí platit až 6% úroky nebo i vyšší úroky. Za těchto okolností a za okolností finanční a ekonomické krize vím, vím že nemůžeme zůstat v jakési slonovinové věži, musíme brát v úvahu kontext. Zde hovořím o technologické iniciativě pro inovativní léčiva. Vy eh, máte na účtech 71 milionů eur. Stejně tak u eh, podniku Fusion for Energy, tam je to 78,8 milionů eur. A já se ptám, jaký úrok získává každá z těchto agentur na tuto částku? Dále mám otázku na agenturu IMI, pardon, na společný podnik IMI. Jak můžete eh, vysvětlit hm, pouze 6% využívání. Také mám ještě další otázku pro IMI. V roce 2010 ve výroční zprávě agentury EMEA jsme viděli, že agentura dokončila také zprávu, která se týká vašeho společného podniku. Je to tak? Je to tak, že agentura EMA už dokončila vaši zprávu? Zajímá mě, proč, jaká je tam přidaná hodnota? Pak ještě otázka pro společný podnik Fusion for Energy. Vy jste zahájili svou činnost nezávislou v březnu 2008. Nová organizační struktura začala fungovat od 1. ledna 2011. Nicméně ty interní kontroly zatím ještě stále nefungují, nejsou zcela zavedeny. Eh, potřeb, vy jste hovořili o tom, že potřebujete asi 6 měsíců na něco jiného, tak je, týká se to i těch interních kontrol. Potřebujete zhruba 6 měsíců na to, aby byly plně funkční. Chtěla bych také i od těchto dvou společných podniků, pokud by mohli do konce tohoto týdne poslat ve všechno to, co zde zaznělo písemně. Děkuji. Já vielen Dank. Äh. Děkuji vám, paní zpravodaj Komakovej. Ano, já bych rád také podpořil návrh zpravodajky a možná by bylo dobré, kdybyste nám nyní odpověděli krátce a poté třeba podrobněji písemně. Hlásí se ještě dva kolegové s doplňujícími otázkami a e, stanovisky pan kolega Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych měl dva dotazy k projektu ITER. Tam bylo provedeno dlouhodobé finanční plánování a toto dlouhodobé finanční plánování také příslušným způsobem bylo sladěno s našimi šesti partnery mimo EU. Domnívám se, že finanční plánování proběhlo v době, kdy dluhová krize nebyla takovým dominantním tématem jako dnes. Nyní se přidaly další e, požadavky, došlo zde k dohodě mezi parlamentem a radou a mě by zajímalo, jak účetní dvůr nyní posuzuje to rozložení nákladů mezi EU a šesti partnery. Zda ta dohoda, které jsme dosáhli, e, znamená takové rozdělení nákladů, které odpovídá projektu, anebo zda zde účetní dvůr vidí nějakou potřebu ke zlepšení. Děkuji a nyní má slovo kolega Stás. Děkuji. Já se zaměřím výhradně na projekt ITER, proto to, že společná delegace eh, výboru eh, pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu navštívila Kadaráš, někteří kolegové tam byli, já jsem To společnému komisi eh, předsedal. Vypracovali jsme zprávu s celou řadou doporučení i otázek a ze strany ITER jsem dostal několik odpovědí nyní už v tom ústním vysvětlení a za to já děkuji. Nicméně bych požádal o to, aby se ještě jednou podívali na, to, na, na ta naše písemná doporučení a pokud možno také písemně odpověděli, co se stalo od té doby, kdy jsme Karadaš navštívili a co se stalo s těmi doporučeními, která vyplynula z naší návštěvy. Myslím, že ta návštěva byla loni v květnu. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Stási. A nyní má slovo Jens Gajer. paní kolegyně Holmajerovou jsem přehlédl, říká předseda, a už jsem řekl panu Gajerovi, ale jste se na sebe podívali, tak je to v pořádku. Děkuji, pane předsedo. Já mám jeden dotaz, protože já jsem z Karadeše přijel s tím, že Fusion for Energy má problém, velký problém s vytvářením rezerv, protože přebytky, které pocházejí z úspor, členské státy žádají zpět z rozpočtu ITER. Možná, že jsem to nepochopil správně a tak bych rád ještě jednou přeskoumal tuto informaci v rozhovoru s vámi, protože eh, paní Makovej eh, říká, že ITER má hotovostní rezervy a to je teď navzájem v rozporu. Chtěl bych se tedy zeptat, jak to momentálně vypadá s úsporami, které je možné vytvořit v rámci ITER. Můžete vytvářet hotovostní rezervy, které by potom vykompenzovaly případná zdražení, anebo je situace taková, že si tyto rezervy žádají členské státy zpět. Děkuji a nyní má slovo paní Holmajer. Děkuji vám. Já si myslím, že pan Brisko by byl rád, kdyby měl vůbec nějakou rezervu, na kterou eh, by si mohl ještě navíc sáhnout a využít ji, ale obávám se, že tak daleko ještě nejsme. Já bych měla ještě jednu otázku související s naší návštěvou v Kadaraši. Tam byl velký problém s profesionalizací eh, psání veřejných zakázek, eh, musí se tam uzavírat velice komplikované Eh, dohody s podniky. A vůbec celý ten proces je velice komplikovaný, takže bych se zeptala, jak eh, zde vypadá profesionalizace a eh, i ten kontrolní systém, o kterém hovořila zpravodajka. Jaká je aktuální situace? Děkuji vám. Je zde celá řada otázek. Většina z nich je orientována na pana Bliska z Fusion for Energy a já bych navrhl, abyste krátce odpověděl, možná nehovořil déle než pět minut. A otázka, kterou položilo více poslanců a kterou chci položit i já, je to, zda byste, prosím, mohl potom zaujmout také detailnější písemné stanovisko k otázkám, které zde zazněly, ale nyní vám uděluji slovo. Uh, uh, Děkuji, já samozřejmě vám rád poskytnu eh, písemné odpovědi. Jinak ta záležitost z ITER, to se týká účetního dvora, ne mě. Co se týče systému vnitřní kontroly, jejich implementace. Eh, to vyplývá z toho, že byl proveden audit, který eh, před nějakou dobou, který shledal řadu eh, nedostatků. A já, když jsem nastoupil, tak jsem se tím začal zabývat a mohu říci, že ten nový systém finančních eh, postupů již funguje mnohem lépe. Máme tady jasné vymezení úkolů a oddělení finančního a operačního týmu. Kromě toho eh, nebyla naplněna některá zásadní, některé zásadní funkce, ty už teď naplněny máme. Máme nové vedoucí pracovníky, takže v tomto smyslu jsme plně funkční. Kromě toho v době auditu naše finanční oddělení nemělo dostatek zaměstnanců. Chybělo nám tady několik odborníků, ale ty jsme mezi tím nabrali takže se to výrazně zlepšilo. Nejména u těch finančních postupů už jsme odvedli hodně práce. A co se týče rezerv a úspor, v tom se souhlasím s paní Holmaje. Když jsme žádali o navýšení rozpočtu, tak jsme doufali, že to bude více než 6,6 miliard. abychom byli připraveni na různé nepředvídané situace. Nicméně teď se snažíme vytvořit rezervu pro to, abychom mohli řešit v budoucnosti problémy. Jak už jsem říkal na úvod, někdy se nám daří eh, úspory, někde se nám, někde nám musíme počítat s nárůstem rozpočtu, takže se nám daří udržovat vyrovnanou bilanci. bilanci. Ale můj hlavní úkol je hledat úspory. Je evidentní, že u tak velkého projektu se vždycky stane něco nepředvídaného, určité oběti je možné provádět v objemu naší práce. Jinak eh, naše práce je pevně daná eh, dohodou ITRA, ale některé eh, věci jsou spíše volitelné a v tom případě můžeme tady provést určité škrty, abychom mohli vy jste si vystačit s těmi 6,6 miliardami. Co se týče mm, podmínek eh, smluv, tady se to mění. F4E začalo mm, fungovat eh, s předem danými smluvními podmínkami, ale to nevyhovovalo naší situaci a hlavní změny smluvních podmínek byly provedeny před dvěma lety, což vedlo k určitým zlepšením. Ta pravidla bránila řadě společností, aby se ucházela aby se ucházeli o zakázky, zatímco my bychom byli rádi, kdyby co nejvíce společností se ucházelo o naše zakázky. Takže jsme provedli jednu velkou změnu, A v současnosti přemýšlíme o dalších možnostech, protože se potýkáme s některými problémy u některých eh, zakázek, které jsou těsně před udělením. A eh, jsme připraveni přijmout nová pravidla, pokud to bude vyžadovat situace na trhu. Ještě několik otázek eh, se mě týkalo. V roce 2010 bylo, nebylo moc dobré provádění rozpočtu. Eh, na to mohu říci, že naše organizace v té době eh, byla velmi čerstvě založená. Udělování velkých zakázek je vždycky trochu časově nepředvídatelné. Souvisí to také s tím, ve které části roku ta zakázka je přidělena, potom se o to odvíjí platby. A je pravda, že na konci roku 2020 to využití prostředků nebylo příliš dobré. Jinak eh, samozřejmě přidělujeme i dlouhodobější menší zakázky, typicky pět a více let, tak tam ta, eh, to provádění plateb je stabilnější, protože Eh, já doufám, že se to v budoucnosti tak to bude vyvíjet i nadále. Co se týče eh, zprávy z eh, parlamentní návštěvy do Kadaraše, to vám poskytnu písemně. Děkuji vám za vaše odpovědi a také za nabídku nám to poslat písemně. A pan Goodman, ještě velmi stručně, prosím. Ano, my vám to Eh, také všechny ty podrobnosti eh, ještě pošleme písemně, ale dovolte mi ještě několik upřesnění. Co se týče Evropské agentury pro léčiva a její role, my jsme na ní úplně nezávislí. Připravujeme naši vlastní výroční zprávu, ta bude brzy k dispozici za rok 2011. A eh, Ehm, o té agentuře se eh, tam u nás nic neobjeví. Co se týče té peněžní bilance, ta je správná na, roku, na konci roku 2010. Eh, tomu tak skutečně bylo. Na konci roku 2011 se ta situace zlepšila. Hotovostní bilance byla 15,4 milionů. Co se týče provádění rozpočtu, vaše informace jsou správné. Vzhledem tomu, že 2010 byl náš první rok fungování jako autonomního autonomní organizace a nám jde hlavně o to, abychom zajistili účast soukromého sektoru. Museli jsme nejprve vytvořit určitý postup eh, pro to, který by byl co nejvhodnější. Museli jsme se mu přizpůsobit eh, vypsání byrové řízení a jsem si jist, že situace se eh, velmi rychle zlepší a už se vlastně i zlepšila. Takže jako, eh, uvidíte na těch údajích, které vám ještě poskytneme, provádění rozpočtu, jak u pladeb, tak u závazku je dramaticky lepší, než byla před rokem. Děkuji vám, pane Goldmane. Teď ještě bych chtěl dát eh, slovo na závěr paní zpravodajce, paní Makovej. Děkuji. Vy jste říkal, že eh, vytváříte svou vlastní zprávu, to je dobře, to od nás také čekáme. Ale v té zprávě za rok 2010 u agentury najdete zmínku o tom, že vaše zpráva tam byla finalizována. a pořád jsem ještě neslyšela tu úrokovou e, sazbu, e, kterou máte z prostředku na účtech. Takže bych to ráda slyšela odpověď e, na tuto konkrétní otázku. Jak říká pan předseda, nemáme už žádný čas. Musíme ještě probrat další bod a v pět hodin přijde generální tajemník parlamentu, takže máme na další bod pouze deset minut. Nezbývá nám žádný čas. Můžeme měnit náš program pokud eh, bude potřeba. Pane Goldmane, máte ten údaj? Ale jinak eh, si myslím, že to bude lepší, když nám to poskytnete písemně. Takže vidím, že to dostaneme později. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Brisko, pane Goldmane, děkuji vám za vaši přítomnost. Pane Balko, vy jste chtěl ještě v jedné minutě zareagovat, pane, prosím. Já bych chtěl odpovědět panu Rybigovi. O financování Euroatomu. To je podle mě politická eh, věc protože parlament je také rozpočtovým orgánem. A co se týče financování schváleného loni, to je zase věcí politické dohody s radou. Já jsem velmi rád, že díky těmto prostředkům bude moci Evropská unie splnit závazky, své závazky vůči mezinárodním partnerům, tak jak to vyplývá z dohody z roku 2007. Je to rozdělení podílů mezi EU a dalšími partnery, jako je, jsou Spojené státy, Čína a tak dále, to bude předmětem mezinárodní dohody. Děkuji. Ano, tato diskuze je důležitá. Bude se konat 29. února. A my e, ještě si rádi přečteme všechny vaše písemné poznámky, takže vám děkuji a okamžitě přecházím k dalšímu bodu, což je bod číslo 13. Zpravodajko je paní Monika Holmaje. Za účetní bod tady máme rasu Bergete a já e, vám dávám hned slovo, byl bych rád, kdybyste byla co nejstručnější. Děkuji. Dámy a pánové, já bych chtěla eh, prezentovat výsledky našeho auditu. To se týká systému zeměpisných označení a jeho účinnosti. To souvisí s kvalitou eh, zemědělských výrobků a potravin. Proto to je v zájmu eh, řady z nás, proto jsme přistoupili k auditu. Tento program zeměpisného označení máme od roku 92. Probíhá to prostřednictvím registrace eh, práv duševnímu vlastnictví. Tento systém také vytváří potenciálně hospodářské příležitosti pro zemědělce a producenty potravin. Celková hodnota těch 964 registrovaných označení je asi 15 miliard euro. A tyto produkty se většinou prodávají za vyšší ceny, než je běžné. My jsme tedy zkoumali, jestli eh, komise řídí eh, tento systém efektivně, jestli eh, je tady kvalitní kontrolní systém aby nedocházelo ke zneužívání těchto označení, jestli eh, je to atraktivní pro producenty a jestli se v tom dobře vyznají spotřebitele. Navštívili jsme osm členských zemí, šest z nich představuje 85 registrovaných označení. Dva jiné, ty zbývající státy, využívají eh, tato, tento systém jenom velmi málo. A dospěli jsme v rámci našeho auditu, že je potřeba zlepšit verifikaci právních ustanovení, protože neexistují žádné minimální požadavky na provádění kontrol. A pravidla, která jsou v příslušném nařízení, jsou buď příliš obecná, anebo se netýkají konkrétně zeměpisných označení. Stejně tak eh, ty kontroly, které mají prováděny, nejsou nějak specifikovány a proto členské státy neprovádějí pravidelné kontroly, aby zabránili zneužívání označení. A kromě toho komise eh, ani eh, si nespracovala žádný audit tohoto systému. Polovina členských států je toho názoru, je to, že e, přetažlivost tohoto systému je příliš nízká a proto to producenti využívají jenom velmi málo, také e, vzhledem k tomu, že registrace je velmi zdlouhavá. Co se týče znalosti spotřebitelů, tady e, jsme měli nezávislý průzkum, který ukázal, že informovanost je velmi nízká, stejně jakož i rozpoznání loga a to přitom toto označení existuje už 20 let a nemáme ani žádné informace o tom, že by se to v poslední době nějakým způsobem změnilo. Komise také nemá žádnou jasnou strategii na zlepšení situace. Takže co je možné udělat, aby se to vyřešilo? Jednak jde o právní ustanovení, která by měla stanovit minimální požadavky pro provádění kontrolu, pro kontroly produktových specifikací a také, jak často by tyto kontroly měly být prováděny, aby se zabránilo zneužívání chráněných eh, označení. Tato doporučení by neměla eh, nicméně vést k vytváření eh, dodatečných nebo dalších úrovní kontroly, nebo to vést k nárůstu byrokracie, spíše jde o to, aby ty kontroly byly lepší. Komise by také měla kontrolovat členské státy a jejich audity a dále by komise měla přijmout strategii, která by měla zlepšit informovanost o tomto systému zeměpisných označení. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Velice děkuji. Paní Budbergite za její zprávu a nyní dávám slovo kolegyni Monice Holmajer. Ta je naší zpravodajkou pro toto téma a proto jí dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych na úvod velice poděkovala paní Perdikite za skvělou spolupráci a za spolupráci s ní i s jejími kolegyněmi a kolegy, kteří nejenom reagují na naše podněty, ale také osobně vypracovávají celou řadu analýz, projednávají je s námi a umožňují nám skutečně detailně nahlédnout do prací účetního dvora a sdílejí s námi své poznatky. Dále děkuji též komisi, která byla též ochotná s námi intenzivně diskutovat o příslušných problémech, takže i navzájem jsme velmi intenzivně komunikovali. Sdílím názor účetního dvora, že je problém ten, že informovanost o obou označeních původu je relativně malá. A měli bychom se postarat o to, aby eh, tato dvě označení zeměpisná označení byla mnohem známější. Mám takové zkušenosti, že i přesto, že eh, tato označení nejsou tak úplně známá, tak když někdo má potřebu eh, přihlásit svůj výrobek, Eh, takové, aby získal zeměpisné označení, tak cesta, než se dostane do cíle, je téměř nekonečná. Pamatuji si také na dopisy, kde se psalo, že panuje snaha zkrátit proces na 12 měsíců, což už je velmi nezvyklé a to bylo na evropské úrovni a když se podíváte, že na vnitrostátní úrovni už to předtím například trvalo rok až dva, tak eh, Eh, mohlo trvat třeba až tři roky, než eh, daný podnik získal příslušné zeměpisné označení. A to je pro daný podnik opravdu docela dlouhá cesta, stojí to mnoho peněz a je to spojené s celou řadou komplikací. Proto se domnívám, že je skutečně dobrý cíl, aby se tento proces zjednodušil, protože nejde o narušení vnitřního trhu, ale o zlepšení marketingových možností, té souvislosti, že člověk nabízí nějaký specifický produkt. Domnívám se také, že by bylo dobré, abychom si někdy vyjasnili s členskými státy, jakým způsobem se odehrávají kontroly. Zdá se, že měřítka aplikovaná při kontrolách a auditech jsou rozdílná a také četnost kontrol je velice, velice rozdílná. Takže by bylo vhodné popřemýšlet o tom, jak utvářet eh, a provádět kontroly efektivně, smysluplně, ale tak, aby odpovídali určitým standardům. Ale prosím, prosím, neměli bychom na základě toho budovat nějaký nový byrokratický aparát, který by zatěžoval malé a střední podniky. To ne. V rámci diskuse o dvou zeměpisných označeních se také objevilo to, že například Čína je velice eh, vynalézavá a Čína by velice ráda vyráběla parmskou eh, šunku, protože zdá se, že tam nějaké město a region označili jako oblast parmskou, ale my bychom si přáli mít parmskou šunku opravdu z Itálie a z toho původního eh, regionu. A asi neradi bychom viděli potom u nás čínské produkty deklarované jaké, jako parmská šunka, a proto jsem také vyzvala komisi, aby při vyjednávání s takovýmito zeměmi se postarali o to, aby nám něco takového nehrozilo, protože pak už by byl spotřebitel definitivně zmaten a vůbec by nevěděl, co to všechno má znamenat. Proto jsem také vyzvala komisi, aby se o tyto záležitosti postaral. Domnívám se, že je smysluplné nadále pracovat se zeměpisnými označeními, ale Eh, jejich známost, informovanost o nich a také informovanost o tom, jaký je rozdíl mezi to, těmi dvěma označeními by měl být spotřebitelům jasnější a postupy by měly být rychlejší. Děkuji vám, paní zpravodajko Holmajerová, a chci se zeptat, zda se členové členky výboru chtějí na něco zeptat, či přihlásit o slovo. Zdá se, že tomu tak není. Pak se táži, zda chce někdo zaujmout stanovisko ze strany komise. Prosím a prosím představte se nám. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi poděkovat paní Holmajerové za její vyjádření byla zde skutečná spolupráce, dialog, transparentnost, otevřenost mezi našimi týmy je skutečně příkladná. A co je pro nás velice dobré, je to, že zde vidíme i jasný odstup od dané problematiky, který ukazuje, jaké nedostatky v systému máme a jak je můžeme napravit. Domnívám se, že to je skutečně jedna z tematických oblastí, kde více vidíme to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Všichni chceme zlepšovat kontroly, zlepšovat procesy, posilovat eh, důvěru spotřebitelů eh, a také jejich důvěru v zeměpisná označení. Co se týče jednotlivých bodů, dovolte mi říci, že jsem velice spokojená, protože některé body už byly dále rozpracovány, eh, například kontrola chráněných označených původů ze strany komise. To je něco, čemu se komise dále věnuje. Je to také záležitost interní spolupráce, která funguje Příkladně potom je zde iniciativa Better Training for Safer Food, lepším školením pro eh, bezpečnější potraviny. Zde vznikají eh, různé sekce na vnitrostátní úrovni a jde zde o lepší kontrolu označení původu. Zde lze ještě něco zlepšit, ale už nastal také pokrok. A potom k tomu vlastnímu nástroji. Zde můžeme říci ano i ne. Myslíme si, že nepotřebujeme více norem a pravidel, ale že spíš bychom měli lépe aplikovat ty normy a ta pravidla, která už máme. Zde je tedy prostor pro zlepšení. Co se týče příslušných nařízení a příslušných pravidel o zeměpisných označení, eh, potom návrh 509 až a 510 předložený parlamentu a radě. Zde už je zlepšení právě v kapitole kontroly, protože zde už uvádíme i povinnosti a závazky členských států. Nicméně existují i různé rozdíly, které zůstávají zachovány. Používání nástroje zeměpisných označení není stejné ve všech zemích. A výrobek který eh, se potom do obchodu dostává pod chráněným označením, eh, bývá velmi rozdílný a my jsme vzali na vědomí, jaké cíle sleduje Evropský parlament i Evropský účetní dvůr a uděláme vše pro to, abychom zlepšili monitoring a kontroly. Potom ten vlastní seznam je velmi dlouhý, protože tam je i téma práv duševního vlastnictví. Pracujeme na tom. Co se týče revize, tam jsme chtěli také změnit lhuty nejenom na straně komise, ale i na straně členských států. To no, ona je to jakási temná legenda na straně komise, když se prodluží lhuty. Zkrátka jde o to zlepšit spolupráci s členskými státy a přejeme si, provést dialog ke každé jednotlivé složce a zabránit zamítnutí. A samozřejmě zde musíme zohlednit i lhuty v členských státech, ty se často také prodlužují, je to něco, co je na zodpovědnosti členských států a když my potom dostaneme příslušný signál, tak začneme pracovat opravdu s odpovědným způsobem, tak jak to také žádá Evropský parlament. Teď, co se týče znalostí na straně producentů a znalostí o produktech. Zde jde zvláště o to obracet se na veřejnost a veřejný sektor, veřejný sektor, který žádají producenti o registraci. Samozřejmě u toho uznávání může nastat ještě určité zlepšení, Nicméně už eh, máme také zjištění, že se celá věc zlepšuje. Máme logo, které už je povinné. Toto logo existuje teprve krátkou dobu a žádosti podané v rejstříku ukazují, že zájem stoupá. Samozřejmě existují i takové produkty, které nemají zatím chráněná označení původu, spíše se tam vyvíjí směrem k obchodní značce a známce a to jde paralelně s těmi chráněnými označeními. Paní Holmeyer také hovořila o mezinárodní dimenzi, o tom příkladu Číny. To je něco, kde skutečně tvrdě s Čínou vyjednáváme a vyjednáváme také s jinými zeměmi, i členské státy zde vedou jednání a my chceme zachovat a naše zájmy, prosadit naše zájmy tak, aby ony státy respektovaly právo, aby nezneužívaly zeměpisná označení a aby nadále existovala kontrola trhu. Zde si počínáme skutečně velice bděle a dáváme dobrý pozor. Jde také o to, aby se kontrolovalo eh, to nesprávné nebo používání těchto označení nebo zneužití označení. Děkuji vám, paní Salas z komise, za toto stanovisko. A nyní bych se chtěl zeptat, jest, jestli se chce ještě jednou ujmout slova paní Budbergite. Jenom několik slov. My si myslíme, že efektivnost by se šlo zlepšit. Při vynaložení velmi malých nákladů. A pravidla by měla jasně vymezit pravidla pro kontrolu těchto označení. To by nemělo vést k byrokracii, spíše by eh, tady mělo jít o to, aby tato zeměpisná označení byla i nadále důvěryhodná a aby se plně eh, využilo potenciálu v podpoře venkovský, venkovské hospodářství. A proto je potřeba zlepšit informovanost o eh, tomto systému. Děkuji vám. A na závěr ještě paní Holmé, zpravodajka. Já myslím, že už k tomu bylo řečeno všechno, co bylo potřeba říci. Já děkuji za tu diskusi a doufám, že se tím přiblížíme cíli, který je v té zprávě uveden. Děkuji, to také rád slyším, že práva účetního dvora se tady setká s takovou podporou a Eh, s příslibem ji naplnit, naplnit ta doporučení. Myslím, že se nám podařilo už eh, téměř dohnat to spoždění, eh, které jsme měli. Máme tady mezi námi místopředsedu parlamentu, pana Pitelu. Vítejte, generální tajemník Klaus Vele už je na cestě za námi. Jinak tady také vítám interního auditoru Roberta Galvina. Jsme teď už u bodu 12. Jde o absolutorium za rok 2010, jde o rozpočet Evropského parlamentu. Máme tady jako výbor eh, dlouhý seznam otázek na příslušného místopředsedu a generálního tajemníka a proto bych byl rád, kdybyste v té následné diskusi se eh, zaměřili hlavně na, ty, na tento katalog otázek. Nejprve nicméně dáme slovo účetnímu dvoru. Chci přivítat Luise Galeu, který eh, je tady eh, proto, aby s námi diskutoval o těchto věcech. Potom dáme slovo panu Pitelovi a po něm ještě generálním tajemníkovi Klausovi Velemu. potom internímu auditorovi parlamentu a potom eh, bude pan Boguslav Liberacky mít eh, šanci klást otázky a to všechno tedy znamená, že mám před sebou velmi objemný bod k projednání. Otázka je, jestli pan Vele už tady je a je tady. Ano. Äh, Pane Vele, já jsem právě popsal äh, průběh následující äh, diskuse. Nejprve si vyslechneme stanovisko účetního dvora, a v tom smyslu dávám slovo panu Galeovi, který má tedy slovo jako první. Mr. Chairman, Mr. Vážený pane předsedo, vážený pane místo předsedo Evropského parlamentu, vážení eh, poslanci, vážené poslankyně. V naší zprávě prezentujeme výsledky zvláštního speciálního posouzení administrativních výdajů jednotlivých institucí a orgánů Evropské unie. V kapitole 7 Evropský účetní dvůr činí obecné hodnocení celkových administrativních eh, výdajů eh, všech orgánů a dalších eh, institucí Evropské unie. Soustředíme se nebo vycházíme z takového globálního náhodného vzorku transakcí ze všech těchto institucí. Výsledek tohoto hodnocení, které jsme provedli pro rok 2010, je pozitivní a účetní dvůr mohl dojít k závěru, že podkladové transakce, které se týkají administrativních výdajů za rok 2010, byly ve všech eh, materiálních respektech zákonné a řádné. S potěšením mohu říci, že tomu tak bylo eh, v obdobném duchu i loňský rok. Účetní dvůr také může připravovat ještě další ehm, posouzení pro jednotlivé instituce, pro jednotlivé orgány. A my jsme připravili takovou práci, takové hodnocení, kde jsme se soustředili zejména například na výpočet a platby eh, platů, dávek, eh, důchodů a také nákladů na pracovní cesty. Za druhé to byly postupy pro nábor stálých, dočasných zaměstnanců a také zaměstnanců, kteří mají eh, určité smlouvy. A za třetí se jsme se také soustředili na výběrová řízení na veřejné zakázky. Evropský účetní dvor by chtěl eh, učinit komentáře k následujícím bodům. Za prvé, jsou zde určité slabiny, které se týkají pravidel, která se uplatňují při přijímání návštěvnických skupin. Týká se to zejména rozšířeného eh, rozšířených plateb v hotovosti. Za druhé je zde neúplná dokumentace, která se týká náboru pracovníků na smlouvy, za další jsou to nedostatky ve veřejných zakázkách, v jejich vypisování, dále jsou zde ještě nesrovnalosti mezi vnitřními pravidly pro, pro, pro plnění rozpočtu, který zpravují jednotlivé politické skupiny a mezi způsobem, jakým jsou vypláceny prostředky politickým skupinám a také jsou zde určité limity v eh, účinnosti, uh, kontrol ex ante, které se týkají jednotlivých určitých aspektů plnění rozpočtu. Ve své výroční zprávě Účetní dvůr také podává komentáře, které se týkají vývoje e, věcí, o kterých se hovořilo v minulých letech. Jsou to vlastně taková následná posouzení. A jeden z těchto následných posouzení se týká i Evropského parlamentu. Co se týče plateb sociálních dávek pro, pro personál Evropského parlamentu, tak Evropský účetní eh, dvůr potvrdil, že nyní jsou pracovníci žádáni v pravidelných intervalech, aby předložili dokumenty, které potvrzují, že jejich, eh, eh, rodinné, že jejich rodinná situace vlastně zůstává tak, taková jako předtím. To je tak zhruba shrnutí zjištění a já vám děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane Galeo, za vaši zprávu a nyní dávám slovo místopředsedovi Evropského parlamentu pro rozpočtové záležitosti, kterého zde srdečně vítám. Pane Pitelo, prosím, máte slovo. Grazie, presidente. Mi permetta innanzitutto... Děkuji vám, pane předsedo a dovolte mi, abych vás nejprve srdečně pozdravil. Zdravím vás, místo předsedy výboru i všechny členy a členky výboru. A také pana Liberackého, kterému chci poblahopřát ke zvolení do funkce kvestora. byl zpravodajem při té poslední zprávě také. Já chci také děku, poděkovat panu Luizovi Galeovi za to, že přišel mezi nás a představil nám stanovisko účetního dvora. Já už jsem o tom hovořil na jiných společných slyšeních, že mi bylo ctí být členem výboru pro rozpočtovou kontrolu v době, kdy jsem vykonával svůj mandát poslance v Evropském parlamentu poprvé. Dnes mě zde doprovází pan Vele a pan eh, Robert Calvin, který je interním revizorem. My všichni se účastníme této rozpravy a jsme vám k dispozici, pokud budete mít na nás nějaké otázky. Nejspíše víte, že místo předsed parlamentu, který zodpovídá za rozpočtové otázky, se účastní i e, tohoto slyšení a to je projevem toho, jak chceme e, udržovat pozitivní vztahy e, s výborem pro rozpočtovou kontrolu. Chceme je udržovat i nadále. Dnešní diskuse nám má poskytnout možnost konkrétní výměny názorů v otázce rozpočtu 2010 k prostředkům, které byly součástí tohoto rozpočtu i prostředků, které vyplynuly a byly použity na základě rozhodnutí konference předsedů. Domnívám se, že jste už viděli ten seznam příslušných rozhodnutí a také jste obdrželi odpovědi generálního tajemníka na dotazník. Než dám slovo ostatním řečníkům, dovolte mi říci toto. Je to něco, co je důležité také pro předsednictvo. Transparentnost, spolupráce a dialog, to jsou konstanty naší práce. Prezidium vždy výrazně usiluje o pozitivní vztahy se všemi aktéry, se všemi, kdo jsou aktéry v oblasti rozpočtu. Chceme zde postupovat transparentně a solidně. Samozřejmě si uvědomujeme, že rozpočet Evropského parlamentu je ten rozpočet, který nejlépe známe, ale nemůžeme předem říci, že v tom případě už transparentnost není tolik důležitá. Musíme nicméně dbát také na to, abychom nebyli Eh, aktivní příliš, protože jsou určitá politická rozhodnutí, od nichž už prostě není možné se odchýlit. Chci ale říci, že mám absolutní důvěru v práci generálního tajemníka, generálního sekretariátu a domnívám se, že zpráva Evropského parlamentu je prováděna skutečně absolutně seriózním způsobem. Chci tedy zdůraznit, že jsme velice otevření vůči vzájemné spolupráci. A všechny vaše dotazy zodpovíme, protože si přejeme transparentnost a otevřeně a čestně vám odpovíme a nedírám slovo panu Velemu, generálnímu tajemníkovi. Děkuji vám, pane předsedo, za vaše přátelská slova a tímto předávám slovo panu eh, generálnímu tajemníkovi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod poděkovat eh, účetnímu dvoru za výbornou spolupráci, podobně jako v minulosti i letos a těším se také na kladně eh, vyzněvší zprávu, přestože samozřejmě tam vždycky jsou obsaženy určité připomínky. Naše spolupráce na odstraňování je příkladná. Chtěl bych na úvod eh, uvést několik Eh, záležitostí, kde došlo ke strukturálním zlepšením v roce 2010, případně 2011 a potom eh, se vyjádřím několika větším eh, problematickým oblastem a pak samozřejmě rád zareaguji na vaše otázky. Myslím si, že nejprve vám mohu říct dobrou zprávu k listopadu 2011 Eh, jsme neměli žádné připomínky od interního auditora, to znamená, že práce, kterou jsme odvedli v loňském roce, za spolupráce s generálními ředitelstvími, eh, s delegacemi, eh, vedly k značnému pokroku a to mělo ten výsledek, že tyto některé kritizované oblasti jsou teď vyřešeny, což znamená, že to je všechno kompletní, pokud se správně pamatuji bylo, eh, je tady ještě pořád 78 nedokončených opatření, ale je to výrazná změna v porovnání s těmi 88, které jsme už eh, odvedli a myslím si, že se to odráží i v tom eh, přehledu. Dále jsme postoupili s prací na finančním managementu, který se nám podařil zlepšit do té míry, že teď máme systém ředitelství pro zdroje, Máme kromě generálního um, ředitelství pro finance máme malý, malé eh, ředitelství pro zdroje, které jsou teď vybaveny finančně, lidsky a informaticky. A tam, kde jsou velké výdaje, máme také zvláštní jednotky pro eh, zakázky v oblasti nemovitostí, bezpečnosti nebo informačních technologií. A tím pádem eh, to generální ředitelství eh, může lépe spolupracovat s ostatními ředitelstvími a očekáme zlepšení této oblasti. A možná bych se mohl zmínit ještě o třetím strukturálním opatření. V tomto okamžiku zásadně přepracováme také naše informační systémy v oblasti finančního managementu eh, za použití softwaru, který už využívá také rada, což bude znamenat, že také meziinstitucionální spolupráce bude tím usnadněna. A chceme mít eh, takzvaný cost accounting, nákladové účetnictví, což bude znamenat, že eh, vedení parlamentu, jakož je politická grémia, se budou moci průběžně nechat informovat o eh, provádění rozpočtu v jednotlivých položkách. Takže na eh, počátku eh, příštího volebního období by tento systém měl být, být plně operativní. Tolik tedy těm strukturálním opatřením. Eh, Dovol bych si mít ještě o čtyřech konkrétních oblastech. Výbor pro rozpočet a výbor pro rozpočtovou kontrolu v posledních letech požadovali, aby došlo k Eh, nalezení strukturálních eh, úspor, tedy nejenom úspor, které se projeví v rámci jednoho finančního roku, ale úspor, které budou eh, trvalé. A na podzim jsme se rozhodli dosáhnout úspor v oblasti tlumočení o 10 milionů a u e, překladu to jsou úspory ve výši 11 milionů euro a myslíme si, že to jsou úspory, které budou trvalé, protože současně se předsednictvo také dohodlo na tom, že se z těchto úspor dosáhne změnou e, metod práce nebo způsobu práce. Například e, to dojde ke změně Eh, doby schůzí, protože tlumočníci, když musí pracovat do půlnoce, tak potom nemohou být nasazeni druhý den ráno a proto bude potřeba eh, se změnit eh, rozložení zasedání, takže většina těch schůzí tedy bude, skonč, bude končit ve 22.30, plenární zasedání potom ve 23.30 aby nedocházelo k tomu, že tlubočníci potom nemůžou být druhý den nasazeni. Stejně tak eh, je potřeba rozdělit zasedání výboru rovnoměrně v průběhu celého týdne, aby výbory eh, neužívaly jenom úterý, ale více byly rozloženy mezi například i středu a čtvrtek tak, aby bylo možné lépe využívat zaměstnané tlumočníky a do mníváme se tedy, že se nám takto podaří dosáhnout úspory o 10 milionů. V oblasti překladu jsme se dohodli eh, na něčem, co bylo dlouho politicky sporné, tedy, že eh, určité dokumenty nebudou překládány do všech jazyků, to jsou zápisy ze všech zasedání, tady půjde o úsporu asi 8 milionů. Dovedete si představit, eh, kolik peněz se tím ušetří za více let, ale všechno samozřejmě bude k dispozici na žádost poslance, pokud nějaký poslanec bude potřebovat zápis ve svém jazyce eh, tam, kde ho to eh, zajímá konkrétně, tak ten překlad může samozřejmě dostat. Eh, myslíme, že to jsou všechno změny, které jsou trvalé, které nějakým zásadním způsobem neovlivní kvalitu poskytovaných služeb poslancům. Také vám mohu říci, že v úzké spolupráci s generálními tajemníky, s generálními řediteli pro překlady a tlumočníky eh, jsme se dohodli na eh, vyhodnocení zdrojů a 100 plánovaných eh, míst pro překlad a tlumočení jsme mohli použít na jiné účely, což je úspora o 5 až 6 Myslím, že je to velmi významná strukturální úspora. Bylo to také provedeno velmi sociálně citlivě a znamená to, že jsme, si mohli, že jsme to mohli využít například pro politické priority v jiných oblastech, například pro ředitelství pro vyhodnocování dopadů a pro další a nemuseli jsme eh, tím požadovat dodatečné prostředky od výboru pro rozpočtovou kontrolu a já bych chtěl poděkovat eh, za výbornou spolupráci kterou jsme v tomto hledu měli s generálním ředitelství pro tlumočníky a překlady u náštěvnických eh, skupin po zprávě účetního dvora a po zprávě interního auditora jsme vedli velmi intenzivní diskuse na předsednictvu, co eh, tady eh, lze provést. Dosáhli jsme určitého pokroku. Máme teď mnohem jasnější rozdělení mezi náklady na stravování, na ubytování a na cestovné v závislosti na vzdálenosti. Předtím to bylo dohromady, teď eh, už to je transparentnější, existuje paušál 60 euro na přenocování. Myslím si, že tento paušál je tak nízký, že nikdo nemůže tvrdit, eh, eh, že existují mnohem levnější možnosti ubytování v Bruselu nebo ve Strasburku. A 40 euro je paušál na stravné a potom existuje paušál na paušál na ujetý kilometr nebo na vzdálenost, eh, kterou je potřeba ujet. Devět centů na eh, kilometr. Eh, při poslední diskuse s výborem pro rozpočtovou kontrolu to byl právě ten den, kdy se otevřelo parlamentárium, to teď bylo, to teď tedy už eh, je naštěvováno, máme určité údaje o tom a my vycházíme z toho, že zatím ta čísla ještě nejsou úplně solidní, je zima, eh, předpokládáme, že návštěvnost zimě je menší než na jaře nebo v létě a vycházíme teď z toho, že eh, přestože ještě se to také nedostalo do průvodců, tak těch eh, průvodců bude 250 tisíc eh, přibližně za rok. My si myslíme, že mm, zatím to probíhá dobře, také máme pozitivní hodnocení eh, vybavení a doufáme, že v následujících letech Poté, co se to zvedne povědomí, dostane se do všech průvodců, ta čísla návštěvníků budou ještě vyšší. Další věc, o které se často diskutuje, je Dům evropských dějin. I tady mám eh, několik dobrých zpráv. Co je nejpodstatnější, je to, že předseda komise Barroso se zavázal přispět významně z rozpočtu na financování provozních eh, nákladů i myslím, myslím, že i to tedy představuje určité uznání ze strany jejich institucí, že to je projekt, který jehož význam přerůstá e, Evropský parlament a že tedy je potřeba mm, přispět k financování se běžného rozpočtu Unie. Tolik tedy k několika strukturálním zlepšením a velkým projektům. Samozřejmě, že velmi rád zodpovím také všechny otázky, které budete mít. Já vám děkuji, pane generální tajemníku, za, vaš, za vaše úvodní ustoupení. Myslím, že to odráží také celou řadu záležitostí, o kterých diskutoval výbor pro rozpočtovou kontrolu v minulosti. Myslím, že v tomto roce je zejména důležité, abychom eh, byli co nejúspornější protože to si myslím, že očekávají daňoví poplatníci a voliče. Teď dám slovo panu Kalvinovi, internímu auditorovi. Uh, Vážený pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, děkuji za možnost eh, prezentovat zde výroční zprávu za rok 2010. Finanční nařízení vyžaduje interní vyžaduje, aby interní auditoři předkládali výroční zprávy, kde budou také eh, uvádět čísla k auditu, které proběhly a doporučení a také eh, další informace, které se týkají doporučení. Zde tedy chceme informovat o tom, jak to bylo s interní eh, auditní činností z roku 2010. Proběhla zde celá řada akcí, a nejprve bych stručně popsal jednotlivé úkoly. Ehm, máme zde tedy zaprvé určité nároky, osobní nároky, které se týkají jednotlivých pracovníků, mohou tvořit asi 20 eh, k jejich osobnímu eh, platu. Celkově zde jsme usilovali o zlepšení kontrol, bylo celkem provedeno 54 akcí, abychom snížili riziko. Celkově došlo k 41 akcím, je to tedy asi 74% a došlo ke zlepšení v mnoha rizikových oblastech, které byly v minulosti identifikovány. Nicméně audit zjistil, že stále ještě je zde co zlepšovat v generálním ředitelství pro personál, jednotlivé postupy, prostředí pro kontroly a také i auditní činnosti, zejména co se týká delegování rozhodovacích pravomocí a také propojování jednotlivých informačních systémů, které se týkají osobního odměňování. Dále, co se týče výloh na pracovní cesty, tak náš audit ukázal, že zde bylo provedeno 18 22 doporučených akcí, což tedy e, poskytuje dobrou, dobrý základ pro zlepšení celé situace. Podle akčního plánu také došlo k významným změnám vnitřních pravidel, která se týkají pracovních cest, což také zlepšilo, zmírnilo dvě hlavní rizika, která byla identifikována a také to snížilo náklady. Jedna z takových, eh, ta první akce již byla dokončena a ta druhá ještě nikoli, protože zatím ještě to není zcela podle pravidel, nicméně už to je tak, eh, už to vlastně není tak naprosto zásadní problém. Dále, co se počítá, eh, je zde zvláštní informační systém pro pracovní cesty. Je, to také, je také důležité eh, lépe identifikovat eh, odpovědnost za pracovní cesty v plánu pracovních míst. Celkově tedy zde bylo usilování o zlepšení interních auditů. Bylo zde šest akcí, které byly doporučeny a od oddělení, zejména se dotýkalo dlouhodobých smluv a do všech těch šest doporučení bylo dobře zavedeno do praxe. Dále, co se týče těch informačních technologií, připomínám, že v roce 2008 audit hodnotil právě informační technologie a také ho vlastně um, také usiloval o nejlepší bezpečnostní standardy. Celkově tam bylo 40 akcí a audit v roce 2010 ukázal, že generální ředitelství ITEC celkem zavedl do praxe 20 těchto doporučení. Tam byla takové klíčové věci, jako například eh, zřízení zvláštních funkcí pro informační technologie, také nová strategie pro bezpečnost. Nicméně tyto, bez, tyto akce byly pouze částečně účelné a stále ještě je zapotřebí další akce. Je to, týká se to metodiky, monitorování plánů pro informační technologie, také zavedení zvláštních ukazatelů a také vy, lepší vykazování kvality informačních technologií. Dále je také důležité lépe stanovit, kdo vlastně zodpovídá za jednotlivé systémy Eh, informačních technologií. Generální ředitel pro GŘ ITEC mě nedávno informoval o tom, že dochází také k pokroku v těch dalších akcích a o tom budu informovat ve zprávě za rok 2011. A bude to nakonec ohodnoceno vlastně v té zprávě, která bude vypracována v roku 2012. V roce 2010 také Evropský parlament reagoval na Eh, zprávu z roku 2008, kde bylo 36 akcí. 36 akcí bylo vlastně již zavedeno do, do praxe. Je zde nový rámcový, nový rámec, který dobře ošetřuje všechny problémy, které byly identifikovány. Je zde také eh, nový návrh zprávy, a který se nyní bude projednávat. Zatím mohu říci, že je zde pouze malý počet oblastí, kde žádáme další uh, Eh, další kroky. Také vás chci upozornit na skutečnost, že provádění nových systémů pro akreditované asistenty se nyní, eh, vlastně zatím nyní eh, se s ním teprve začíná pracovat a budeme o tom informovat až v dalších letech. Dále se také proběhl audit návštěvnických skupin a toho, kdy vlastně poslanec pozve určité návštěvníky. Audit eh, hledal možnosti zjednodušení celého regulačního rámce eh, v souladu s dodržováním všech pravidel. Audit například zjistil, že eh, dotace na dopravu těchto návštěvnických skupin často převyšovaly skutečné náklady. Ehm, bylo tedy zapotřebí změnit pravidla pro přijímání těchto návštěv a e, bylo to vlastně e, změněno tak, aby to odpovídalo skutečným nákladům. Je zde celkově sedmibodový plán pro generální ředitelství komunikace, který má zavést jednoduchá pravidla, jak vypočítat e, náhrady za cestovné pro návštěvy aby také byly odstraněny veškeré nekonzistentnosti. Dále eh, chceme více přiblížit eh, ty náhrady skutečným nákladům. Eh, také jsou zde i náhrady za diety a za ubytování. Byla zachovány, byly zachovány jednorázové paušály, nicméně i ty vlastně ještě jsou založeny na skutečných výdajích. ty paušály porovnáváme se skutečnými náklady a také jsme vlastně mm, se pokoušeli e, odebrat určitý vzorek. Je zde určité vnitřní riziko, které se týká zejména toho, že ty platby probíhaly v hotovosti. Chceme zlepšit také zprávu zálohových účtů, a e, je zde tedy celá řada těch e, konkrétních akcí, které doporučujeme ohledně přijímání návštěvníků. 30. listopadu schválilo byro nová pravidla, která vlastně budou, e, nebo teprve vlastně v roce 2012 ohodnotíme, nakolik ta pravidla dokázala zmírnit rizika. V roce 2010 Eh, byl, také proběhl audit, který se týkal plánu pracovních míst a celkem doporučil 11 akcí. Eh, šlo o to, aby seznam pracovníků, kteří pobírají plat, odpovídal skutečnosti, aby vše bylo dobře vypla- eh, vlastně vypočítáno a také vypláceno. Doporučili jsme určitá klíčová přechodná opatření, která vyplývají z finančního nařízení. Také zde ehm, v listopadu, pardon, v říjnu byla vypracována také návrh zprávy, který se týkal auditu této oblasti. Dále, co se týče veřejných zakázek, generální ředitelství ITEC eh, je v tomto velice činné audit, který proběhl v roce 2010, um, ehm, opět, nebo pardon, ty, ty výsledky vlastně budou v roce 2011. Dále, co se týče strategií pro veřejné zakázky, tak hlavním účelem bylo zjistit, zda eh, ty veřejné zakázky jsou podle všech pravidel a zda je zde dobrá hodnota za vynaložené náklady. Také se hovořilo o, zejména o takových hlavních eh, veřejných zakázkách a snažili jsme se také identifikovat rizikové oblasti. Dále, co se týče naší výroční zprávy, tak je tam, eh, hovoříme o auditu, který se týkal Evropské na pro ochranu osobních údajů. Zpráva rovněž eh, hovoří o tom, že došlo ke zlepšení celkového rámce vnitřních kontrol. Popisujeme Um, s programy zajištění kvality, stanovujeme určité profesionální normy nebo standardy. A po přípravných pracích v roce 2009 a 10 proběhne, proběhlo v roce 2011 také hodnocení a s potěšením mohu říci, že eh, to vlastně firma Deloitte eh, potvrdila, že naše interní auditní oddělení v podstatě odpovídá takovým eh, těm běžným standardům kvality. A také chci říci, že nedošlo k žádnému spochybnění naší nezávislosti. Chtěl bych dále poděkovat eh, generálnímu tajemníkovi i dalším za jejich spolupráci. Chtěl bych zejména zdůraznit naprosto vynikají spolupráci se všemi odděleními, kde probíhal audit za rok 2010. Děkuji, pane předsedo. Uh, thank you, Mr. Galvin, uh, for the report and statement of the internal auditor. Děkuji vám za zprávu interního auditora. A nyní má slovo náš pan kolega Liberacký. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo, pane Galeo, pane Kalvine. Chtěl bych vám všem poděkovat za příležitost diskutovat zde o účinnosti provádění rozpočtu ze strany Evropského parlamentu v roce 2010. Pane Vele, chtěl bych osobně vám poděkovat, vám a vašim útvarům, za informace, které jste poskytli našemu výboru k naší spokojenosti. Uznávám, že celá řada otázek, které byly položeny, se netýkají pouze roku 2010. Jedná se o určité oblasti, které nás znepokojovaly. Pro nás je důležité, abychom měli informace i o širším kontextu a širším časovém rámci. Dále bych chtěl poděkovat všem generálním ředitelům a všem pracovníkům, kteří mi věnovali svůj čas a poskytli mi informace na schůzkách, které jsem s nimi vedl. Bylo také velice zajímavé uvědomit si, jak eh, široká řada úkolů je v Evropském parlamentu plněna v rámci jednotlivých oddělení. Dovolte mi také ještě jednou zdůraznit, že zde hovoříme o, našem, o naší instituci, o našem orgánu. Eh, zde se budeme zabývat udělením absolutoria pro Evropský parlament za rok 2010. Vím, že kolegové by určitě rádi položili celou řadu dalších otázek a že se také těší na výměnu názorů beru na vědomí hlavní body, které jste zazněli. Já sám bych chtěl položit následující otázku. Zajímá mě tři oblasti. Za prvé, e, míra plnění rozpočtu celková a dále v jednotlivých generálních ředitelstvích v určitých e, konkrétních oblastech. Dále mě zajímá rozsah auditu a za třetí jsou to také ještě některé konkrétní eh, oblasti. Zaprvé, co se týče plnění rozpočtu, vidíme, že více než 96 konečných eh, prostředků, které byly přiděleny Evropskému eh, parlamentu, byly využity. A ukazuje se zde, že zde vlastně se přesouváme od těch sběrných transakcí k transparentnějšímu plnění eh, rozpočtu, zejména co se týče politiky budov. Za druhé, práce interních auditorů je důležitým nástrojem k tomu, jak zlepšit eh, chod naší organizace. Generální ředitelství pro personál dostalo doporučení, nicméně zde, eh, zde jsou stále ještě, stále ještě prostor pro zlepšení pro jednotlivé eh, pro řízení tohoto generálního ředitelství. Zajímá mě, jaká zlepšení se plánují pro rok 2011. Pardon, pro jaká se jak plánovala pro 2011. Dále je zde otázka na náhrady na cestovní pracovní cesty. Došlo k mnoha změnám, nicméně ještě je zapotřebí zlepšit hodně věcí. Odůvodnění pracovních cest, máme se také plán pro konkrétní činnosti. Zajímá mě, jaký, jakého pokroku lze dosáhnout v této oblasti a co ještě je třeba zlepšit. Třetí část, to je ten konkrétní specifický bod, o kterém jsem hovořil. Týká se nákladů na bezpečnost. Za rok 2010 zde máme různé číselné údaje, které se týkají různých incidentů, které souvisí s bezpečností, se zabezpečením, které proběhly nebo k nímž došlo v loňských letech. Chtěli bychom podrobnější informace o výlohách právě v této oblasti. Eh, také by, zlep, zlep, také by pro nás bylo mnohem jednodušší pro udělení absolutoria, pokud bychom měli informace eh, pro každý jednotlivý rok. Zajímá nás nějaký takový globální přístup eh, v oblasti bezpečnosti. Co se týče zadávání veřejných zakázek, Mm, konkrétně e, se jedná o pravidla pro tendry. Došlo e, k nárůstu v roce 2010 v některých generálních ředitelstvích. E, v tom nárůstu se pokračuje, se pokračuje, v jiných došlo k poklesu. Jaký se domníváte, je důvod tohoto rozdílu a co lze udělat pro to, aby nedocházelo k různým výjimkám, abychom dosáhli určitého udržitelného trendu. Dále ještě se ptám na demografické otázky. V parlamentním mám otázku, která se týká národností v rámci pracovníků Evropského parlamentu. Já sám jsem polský poslanec a jsem rád, když nové členské země jsou dobře zastoupeny eh, mezi personálem a zejména mezi personálem, který má takové střední postavení. Ale je zde Německo, Nizozemí, Rakousko a Spojené království. Také je zde hodně lidí z Belgie a z Lucemburska. Asi to není překvapením, ovšem pokud vezmeme v úvahu to, že velikost Belgie a Nizozemí. Takže mě zajímá, co s tím Evropský parlament eh, hodlá dělat. Já rozhodně Nechci, abyste snižovali počet německých eh, pracovníků Evropského parlamentu, nicméně mě zajímá, eh, jak se na to díváte. Děkuji vám, pane zpravodaj Liberacký, za vaše stanovisko. Já bych navrhoval, abychom nyní udělali takové kolečko mezi zástupci politických skupin a potom dáme slovo dalším kolegům. Takže nyní má slovo paní Gresle, eh, pardon, paní Ivanová za EPP a bylo by dobré, kdyby se řečnická doba omezila na dvě minuty. Not, if not. Yeah. <laughs> Thank you. Thank you, chair. Uh, then the... To jste moc hodný, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat místě předsedovi Pitelovi a generální tajemníku Velemu a internímu auditorovi za jejich prezentace a také našemu panu zpravodaji za skvělou práci a spolupráci. A musím říct, že jsem velmi ráda, že jsme dostali tentokrát včas odpovědi na naše otázky. Takže Takže jsme také si mohli přečíst o těch pozitivních změnách, kterých hovořil generální tajemník. U Jednak se to týká počítačových systémů, úspor u tlumočníků a překladatelů. Nicméně, myslím si, že zde eh, eh, udělat ještě více změn a já, abych byla co nejstručnější, se zmíním, eh, ve kterých oblastech to je. Hlavně jde o bezpečnost. Několik opatření bylo přijato po Krádeže na poště. Nicméně já jsem si nevšiml žádné zásadnější změny. Mohl byste nám dát nějaký příklad eh, opatření, které bylo provedeno ke zlepšení bezpečnosti v budovách parlamentu? A jaké budou hmatatelné výsledky té vaší nové bezpečnostní koncepce? Eh, zakázky, o tom se eh, zmiňovali řečníci, že tady jsou určité problémy při plánování, takže se ptám, jaké kroky budou přijmout, přijaty, aby se to zlepšilo. A vzhledem k tomu, že eh, různá oddělení mají na starosti různé postupy, tak jak to vyřešíte v tom globálním rámci a zajistíte Eh, nižší chybovost, než máme v současnosti. Ke skupinám návštěvníkům to také bylo předmětem diskuse. Mám otázku na účetní dvůr, jestli eh, si myslí, že opatření, která byla přijata, budou dostatečná, aby ten systém byl transparentnější a zabránil se Eh, přeplácení. Děkuji vám, zejména na to, že jste mluvila tak sručně A teď je na řadě Jan Muldr. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já budu tentokrát eh, hovořit svým vlastním jazykem. A to proto, protože stínovým zpravodajem za parlament je pan Chebrandej a ten zde nemůže být a on mě požádal, abych položil jeho otázky a jeho otázky byly formulovány nizozemsky. Takže já je pečlivě přečtu. První otázka zní. Evropský parlament na základě iniciativy ALDE v nejrůznějších usneseních, například usnesení o rozpočtu Evropského parlamentu 2012, zažadal o zásadní realizaci eh, analýzy možných úspor a jejich provedení. Ale přes veškeré úsilí tato, přes veškeré úsilí tato studie ještě nevznikla. Kdy bude k dispozici? Druhá otázka. Proč eh, předsednictvo nerealizuje eh, vždy všechny věci, které se přijaly v plénu? Například cena pro novináře, které, kterou jsme zrušili v parlamentu. Když si přečtu dopis generálního tajemníka, tak tam se dozvídám, že to ještě ze strany Byra nebylo realizováno. Proč? A třetí otázka tu pokládám já. Když se zde rozhlédnu, tak skoro každý si tady pohrává s nějakou elektronikou proč není tedy možné, aby veškeré dokumenty byly k dispozici eh, výhradně elektronicky a byly nám všechny zasílány mailem, to by ušetřilo mnoho papíru. Děkuji. Eh, Děkuji kolegovi Mulderovi a nyní má slovo pan Stás. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit také nizozemsky a to prostě proto, že já mluvím vždycky nizozemsky. A navíc vidím v nizozemské kabině číslo pět, tři osoby a chci jim dát chvilku klidu, protože když se nemluví nizozemsky, tak oni musí neustále pracovat. A já zareaguju na tu poslední otázku pana Mildra, abych vám usnadnil práci. Existuje eh, Eh, výbor pro eh, elektro, elektronické dokumenty a eh, výbor pro rozpočet a rozpočtovou kontrolu má dokumenty k dispozici elektronicky, můžete to dělat na tomto skvělém stroji, psát také elektronicky své pozměňovací návrhy a všechno se to přepošle a funguje to skvěle. Ale je něco jiného. Pane Vele, vy jste hovořil o prý úspěšné, skvělé iniciativě parlamentária, ale také jsme e, měli dokumenty o tom, kolik stojí e, dům evropské historie. A já se ptám, proč se to neskombinovali. To je byla promeškaná šance. Byly zde zvláštní mm, náklady pro parlamentárium, nyní jsou zvláštní náklady, další nápad, náklady pro přestavbu budovy, kde má sídlit Dům evropské historie. Myslím, že jste zde promeškali určitou příležitost. Já si vzpomínám na dobu druhého předsedy Evropského parlamentu, pana Dankerta. To bylo někdy v letech 82, 83, 84 a on měl ve svém kabinetu pět spolupracovníků. A tam bylo zahrnuté vše dnes předsedové Evropského parlamentu anebo generální tajemník Evropského parlamentu. Já chápu, ano, mají více úkolů, je větší parlament nyní, ale opravdu jejich, počet jejich spolupracovníků narostl skutečně exponenciálně a já si říkám, zda to je skutečně nutné. Každý, kdo pracoval v kabinetu předsedy Evropského parlamentu nebo generálního tajemníka, tak ti lidé musí po určitém čase jít dělat něco jiného a musí se jim najít místo v organigramu Evropského parlamentu. A já se chci zeptat, zda to tady nevede k tomu, že to je takový přirozený podnět, který vede k tomu, že tomu člověku dopřejete nějaké lepší místo, aby povýšil a jestli to nevede k tomu, že poslední dobou exponenciálně narostl počet nových eh, ředitelství. Ta stará ředitelství se rozdělila na menší a menší a každé to ředitelství potřebuje svého ředitele a já mám pocit, jestli to není taková tendence, zda lidé, kteří dříve pracovali například v kanceláři generálního tajemníka, samozřejmě jsou to skvělí spolupracovníci, ale že se jim tak nějak vytváří místo v nějakém novém ředitelství. Jestli to také není věc, kterou bychom měli řešit. Děkuji. Děkuji panu Stásovi a nyní má slovo paní Andreasen. Thank you, Chair. Um, thank you for all the presentations by the Bureau. Já vám děkuji, děkuji všem za úvodní projevy. Já se chci zaměřit na určité aspekty u těch otázek, kde mi to odpovědi nepřijde úplně jasné. Například otázky jedna, říkáte, že došlo k převedení 182 míst, ale neříkáte nám nic o nákladech, které to sebou neslo. Dále jste hovořil, co se zmiňoval o tom, že nahradíte eh, software o, eh, ve zprávě, ale zase neříkáte nic o nákladech. U otázky 3 se ptáme, jestli to, co navrhuje interní auditor, bylo uskutečněno. Zase tam není odpověď. Pan interní auditor říkal, že v oblasti informačních technologií byla eh, provedena pouze část těch navrhovaných opatření, u těch zbývajících nevíme, co s nimi je. Otázka číslo čtyři. není uvedeno, jaké technické eh, vybavení je pořád připojeno, i když nejsme ve Štrasburku. U 40, u 27 jsme se ptali na eh, počet zaměstnanců, kteří jezdí na dané mise. A zajímalo by, mě, zajímalo by nás, eh, co nám k tomu řeknete, protože k tomu není žádná pověď. A teď bych si dovolila uvést několik eh, věcí, která eh, eh, jsou kritické pro mě a musím být velmi opatrná, protože jsem byla obviněna z toho, že předávám údaje novinářům. Týká se to Domů evropských dějin. Vy jste nám, pane generální tajemníku, oznámil dobrou zprávu, že komise se podělí o určité náklady, ale já vám chci říct, a už jsem to říkal v minulosti, že to není žádná dobrá zpráva. Pořád je to stejný daňový poplatník, který platí za dům evropských dějin. To, že komise Eh, se eh, eh, k tomu přispěje pro daňové poplatníka, neznamená vůbec žádný rozdíl. Mě by spíše zajímala jasná definice těch nákladů, protože na stránce 12 je porovnání toho předchozího podnikatelského záměru s těmi následujícími verzemi. Jsou tam různé pevné náklady a proměnlivé náklady. Pak hovoříte o zaměstnancích. Jsou to pevné náklady nebo proměnlivé náklady? Já nevím, proč mezi tím eh, rozlišujete. Pak jsou tam ještě jiné náklady. A teď se vrátím k tomu, co říkal Bart Stas. Já si nemyslím, že parlamentárium a dům evropských dějin by měly být kombinovány. Já si na druhou stranu myslím, že by vůbec existovat neměly. Pan de Jong? Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také chtěl poděkovat generálnímu tajemníkovi za všechny odpovědi. Chtěl bych říci, že jsme v době ekonomické krize a je to jako kdybychom seděli ve skleníku a házeli kamením a já dostávám neustále dopisy od občanů, kteří si dělají starosti o naše výdaje. A první otázka se tedy týká náhrad, které dostávají poslankyně a poslanci. Kromě eh, cestovních nákladů, také nákladů takzvané na vzdálenost a já nevím, proč to není možné eh, zaplatit těch denních náhrad. Potom ta náhrada všeobecných výdajů, já vám mohu říct, že já jsem každý rok vrátil asi na 30 eh, tisíc euro ročně Evropskému parlamentu, protože ty peníze prostě neutratím. A docela bym nechápu, za co to utrácí jiní kolegové. Takže já bych byl proto, aby se skutečně předkládali konkrétní účtenky za každý rok. To je nezbytné, protože jinak člověk skutečně nabíde po, pocitu, že si dáváme peníze sami sobě. Pětiprocentní snížení rozpočtu na cestovné vítám a zajímalo by mě, jaký je konkrétní výsledek a zda si sekretariát myslí, že bychom to mohli ještě zopakovat. Potom Dům evropské historie. O tom už hovořil pan Mulder. Nebo ne? Promiňte, ještě jiné téma, ta studie právní služby, tu bych velice rád obdržel, je těžké se k ní dostat. A já předpokládám, že studie říká, že pokud si parlament eh, přeje, aby tam byla právní základ, tak o tom eh, tam není účinnost a je otázka, je, zda tam musí být eh, zastoupeny obě části rozpočtového orgánu nebo ne, ale myslím si, že to není úkol přímo pro parlament. Další otázka zní, jak je to možné, že poslanec či poslankyně zaměstná svého příbuzného a potom také televize Evropského parlamentu. Zjistil jsem, že tedy přes naši webovou stránku na tuto televizi se dívá asi tisíc Evropanů denně. To si myslím, že je skutečně nepatrné množství. Nemohli bychom tedy vysílat eh, prostřednictvím standardních televizí místo na webu a potom se chci zeptat jako pan Mulder, proč eh, generální sekretariát nedělá to, co si přeje parlament a potom Eh, by mě zajímaly údaje, eh, kolik zakázek získaly malé a střední podniky v rámci eh, vypsaných veřejných zakázek. Děkuji. Děkuji vám, pane De Jongu, tím jsme prošli jednotlivé frakce. Požádal bych o odpovědi, než se pustíme do druhého kola. Uh, ja. um, oder, oder können wir noch zwei mit dazu nehmen? Geht noch, ja. A vidím, že se ještě hlásí dva kolegové, tak pan Itele, prosím. Prvé bych chtěl poděkovat panu Petelové a panu Velemu za to, že přišli na schůzi našeho výboru, protože je velice důležité, abychom s vámi o tom mohli hovořit. Myslím si, že zde v parlamentu došlo k velkému pokroku, to je důležité si uvědomit, ale zároveň je zde ještě celá řada otazníků. Za prvé, co se týče těch sběrných transakcí, tak jsme se dohodli, že s tím skončíme. A vy eh, hovoříte o tom, že už tam nejsou žádné ty sběrné transakce, pouze dva cílené převody. Nicméně ty finanční částky v těchto převodech jsou dost vysoké a pro mě je to víceméně stejné, ať už tomu říkáme sběrný převod nebo transakce. Myslím si, že tou myšlenkou bylo, abychom ukončili ty sběrné převody, aby se zlepšila kázeň. A tyto převody jsou v podstatě to samé. Doufám, že nebo eh, eh, eh, rád bych, moc se mi nelíbí to, že vlastně řeknete, už nemáme ty sběrné převody, už máme transfery, to se mi moc nelíbí. Dále otázka bezpečnosti Nevšimla jsem si žádných výrazných změn zde v parlamentu. Vím, že bezpečnost nebo zabezpečení není vždy viditelné, ale e, zajímá mě, zda jak to tedy dopadlo s policijním vyšetřováním těch e, loupeží. Co bylo? Yeah, thank you very much. I already realized that... Ano, děkuji. Myslím, že bych, že se snažíte vlastně využít ten čas, kdy tady máme pana Veleho. Chtěla bych vás ještě tak trošku eh, mimo eh, informovat, že co by nový předseda vás bych chtěl poté pozvat na sklenku pomerančového čusu, Ale samozřejmě, pokud byste si chtěli místo toho raději vypít sklenku šampaňského, tak vám nebudu vránit. Ale poprosím vás, abyste ještě těch 30 minut tady vyřešili. Vidím, že vám je asi zima, pokusíme se příště to tady technicky upravit. Nyní má slovo paní Gresle. No víte, pane předsedo, já bych si radši dala něco ostřejšího, aby mě to lépe zahřálo. Ona je tady docela zima. Ale tady k tomu, co říkal pan Kalvin a auditu návštěvnických skupin, to je taková zajímavá věc. Já bych se k tomu ráda dověděla něco bližšího a také si myslím, že to je téma, kterým, kterému bychom se měli věnovat skutečně všichni. Zajímalo by mě, zda je správná informace, kterou mám a sice, že tím, že Evropský parlament tím, že vyplácí ty náhrady návštěvníkům v hotovosti, porušuje nařízení EU proti praní špinavých peněz. Nemám už další dotazy, takže prosím o odpověď. Děkuji vám. Já bych se pokusil zareagovat na otázky jednotlivě, ale protože některé otázky se týkají společného tematického komplexu, tak eh, prosím přijměte to, že je možná pojmu také souhrněji. Nejprve bych se asi věnoval otázkám pana zpravodaje týkajícím se plánování rozpočtu. V posledních letech se nám dařilo mít vysoké plnění rozpočtu, dokonce vyšší než ostatní instituce. Naposledy to bylo 96%, dokonce i 97-98%. A je důležité si uvědomit, že nesmíme mít nikdy 101%, protože nikdy nemůžeme pracovat na úvěr eh, s těmi závazky, takže my musíme vždy zůstat někdy pod tím celkem, protože my si nemůžeme brát něco na úvěr, takže ta čísla 96, 7, 8% jsou podle mého názoru čísla dobrá. K vaší specifické otázce týkající se politiky budov mi dovolte říct si následující. Domnívám se, že zde vidíme také už výrazný eh, pokrok díky středně dobé strategii budov. I to je téma, o kterém se mnoho let hovořilo, dožadoval se ho rozpočtový výbor a myslím, že i výbor pro rozpočtovou kontrolu tedy, aby už předem existovala určitá transparentnost v oblasti potřeb a plánování politiky budov a aby zde prezidium vystupovalo jasně. Už máme za sebou polovinu funkčního období a můžeme tedy už trochu bilancovat. Celá řada věcí, o kterých se hovořilo v té středně dobé strategii v oblasti nemovitosti, bylo naplněno tak, jak bylo popsáno. Například převzetí existujících budov, eh, do portfolia parlamentu, tedy už ne eh, pronájem, ale koupě, například eh, budova Montoje a další. Potom dodatečné plochy, které potřebujeme v Bruselu, také budova B ve Štrasburku, převzetí této budovy ostatně Eh, předsednictvo na poslední schůzi rozhodlo, že se tato budova pojmenuje po Václavu Havlovi, protože je to budova, kterou využíváme my a Rada Evropy a myslím, že tehdy tedy padlo takové symbolické rozhodnutí o pojmenování budovy. Je to taková strategie, která při svém vzniku vypadá možná abstraktně, ale můžeme konstatovat, že je velice systematicky naplňována krok na kro- za krokem, takže se nejedná o nějakou abstrakci, ale o skutečně spolehlivé plánování prezidia rozpočtového výboru a výboru pro rozpočtovou kontrolu. V této souvislosti chci také zmínit, že nás eh, účetní dvůr mm, každoročně informoval o tom, že pronájem budov je z dlouhodobého hlediska neefektivní a znamená mrhání penězi, takže nám doporučil, abychom místo nájmu budovy koupili. Takže pokud eh, mám k dispozici správné číslo, tak myslím, je to jenom 8% ploch, které si nyní pronajímáme a u 92% ploch jsme jejich vlastníky. Takže i zde můžeme konstatovat, že každý rok ušetříme na 163 milionů eur nájemného tím, že jsme nakoupili budovy. To jsou věci, které nelze naplánovat třeba rok a půl dopředu v rozpočtu, ale jedná se určité příležitosti, kterých je třeba využít, když nastanou. Stávající postup jednotlivých transferů, které umožňují rozpočtovému výboru posuzovat jednotlivé případy a doporučit nebo nedoporučit je, je určitě transparentnější e, postup, než postupovat tak, že se to udělá na jednou souhrně. Co se týče struktury řízení v generálním ředitelství personál, zde chci říct, že v roce 2010 jsme zavedli velkou strukturní reformu tím, že jsme toto generální ředitelství rozdělili na tři ředitelství a zásadní finanční transfery a rizika v jednom jsme soustředili v jednom ředitelství a tím je ředitelství B. To nám podle mého názoru umožňuje pracovat profesionálněji a solidněji a také se vyvarovat nedostatku v této oblasti. Co se týče auditu interního auditora, zde si musíme položit otázku, na jaké úrovni se rozhoduje o jakých věcech v Evropském parlamentu a zda existuje také dostatečná kontrola na úrovni daného generálního ředitelství. Protože ono, když se o něčem rozhodne a toto rozhodnutí se potom třeba tisíckrát zopakuje, tak ono i malé částky tím, že se neustále opakují, mohou mít velký dopad. A proto je rozhodující a důležité, aby zde platil ten takzvaný Eh, princip čtyř očí a aby rozhodnutí padla i na vyšší úrovni v organizační struktuře a když je to potřeba, tak také na úrovni předsednictva Evropského parlamentu. To ale také znamená, že nemá smysl, aby ta ty vyšší úrovně neustále rozhodovaly o rutinních věcech, protože to také nezlepší finanční management. Zde, myslím, ještě musíme nalézt správnou odpověď na doporučení interního auditora. Co se týče misí zaměstnanců, zde chci říci, že je pozoruhodné, že cestování mezi třemi eh, pracovními místy se výrazně snížily za poslední dva roky. Pokud si dobře pamatuju čísla, tak 14 100 na 11 400. A to je výrazný pokles eh, v oblasti služebních cest. A toto výrazné snížení služebních cest není náhradné, náhodné, je skutečně chtěné, skutečně se blíže analyzuje, kdo skutečně musí cestovat. A je to také dopad situace ve Štrasburku, kde ani není doporučováno brát sebou příliš mnoho zaměstnanců. Takže zde už nastal určitý vývoj. Při vyučtování se musí také už nyní důsledně uvádět, zda v daném automobilu cestoval pouze řidič nebo ještě někdo další, tak aby se to zohlednilo třeba i u druhé osoby. A také zda e, člověk bydlel e, v hotelu pokoji sám, nebo zda tam bydlelo více lidí. Zde nechceme být nějak nediskrétní, ale je to prostě důležitá věc pro vyučtování. Také je třeba pravidelně kontrolovat to, zda by se třeba Eh, nějaké zasedání nemohlo lépe organizovat prostřednictvím videokonference. Otázka bezpečnosti. Zde jste říkali, že se uvádějí dvě různá čísla. To lze vysvětlit tak, že to jedno číslo je číslo uvedené v plánovaném rozpočtu a to druhé číslo znamená ty skutečně naplněné závazky. A ty naplněné závazky jsou naštěstí nižší než ta naplánovaná částka v rozpočtu. Naplánováno bylo 47,5 milionů, ale ve skutečnosti e, se naplnily závazky jenom za 43,9 e, milionů, takže 1,5 milionů se nevydalo a zbytek se převedl na jinou rozpočtovou linku a z toho tedy vyplývá ten rozdíl v těchto číslech. Takže je to rozdíl mezi plánovaným rozpočtem a skutečnými realizovanými závazky. Za páté, vy jste pozitivně zmínili, že počet zvláštních eh, výdajů zadaných zakázek se, se snížil z 89 v roce 2009 na 49 v roce 2010, takže je to téměř o polovinu. V těch předchozích letech jsme se obávali, zda ta čísla nevykazují takový vzestupný trend, ale nebylo to tak. V roce 2010 se snížila na polovinu. Když se zeptáte, proč tomu tak je, jsou zde dva důvody. V průběhu roku 2009 jsme potřebovali takovéto postupy, například proto, abychom rychle zareagovali Eh, mohli zrealizovat práce, které bylo třeba vykonat v souvislosti s tím, že spadl ve Štrasburku strop. To se naštěstí neděje každý rok, takže v roce 2010 jsme tyto práce nepotřebovali a také se to týkalo specifických postupů při evropských volbách. Chci také říci, že existují i dobré důvody pro takovéto postupy, například když na trhu panují monopoly. Pokud je pouze jedna firma, která nabízí své služby, tak je dobré využít právě tohoto postupu. Váš šestý dotaz se týkal toho, zda máme dostatečný počet osob, eh, Eh, z členských států. Hovořil jste o Němcích, Rakušanech, Nizozemcích, Belgičanech a Velké Británii a zda tam nejsou nějaké problémy. My v parlamentu nemáme systém kvót, ale rádi bychom poukázali na to, že už máme celou řadu problémů strukturního charakteru. Kvůli novému statutu, který vstoupil v platnost v roce 2004, byly výrazně sníženy ty nástupní platy. Takže vy máte nyní takové tři, čtyři služební stupně, které e, jsou nižší, než byly dříve ty nástupní stupně. Takže pokud se vypíše nějaká pozice, tak se vypíše za, tu, za ten nástupní plat. E, v některých členských státech nemáme problém nabrat zaměstnance i s tím sníženým vstupním příjmem, v jiných zemích to ale problém je. To platí například pro Velkou Británii. Tam už téměř není možné někoho nabírat, protože za prvé britská vláda se po několik let domnívala, že není smysluplné eh, vyučovat ve školách cizí jazyky. Pokud ale chcete pracovat pro Evropskou unii, musíte ovládat dva cizí jazyky a je už relativně málo britských občanů, kteří ovládají dva cizí jazyky a ti, kdo je mají, kdo jimi vládnou, jsou z diplomatických rodin anebo vyrůstali v zahraničí. Ale e, není to dostatečný počet. A ten, kdo má kvalifikace, to znamená ovládá cizí jazyky, má skutečně dobré vzdělání, je konkurenceschopný, tak e, ve Velké Británii nevolí cestu do Bruselu, ale pracuje v City of London a tam si vydělá mnohem více. Takže zde nejsme konkurenceschopní. Také Existují členské státy, které mají například dobrou legislativu v oblasti zaměstnanosti žen a mateřské dovolené, například Švédsko. A já jsem byl opakovaně svědkem toho, že například švédské uchazečky o místo nakonec eh, eh, svoji kandidaturu stáhly anebo nenastoupily, protože porovnali všechny možné podmínky, to znamená nejenom plat, ale také například různá pravidla v oblasti mateřské dovolené a další plnění. Takže my máme členské státy, kde jsou určité specifické situace, kde nemůžeme podle mého názoru konkurovat nástupním platům a v jiných zemích například konkurovat můžeme. Potom bych se dostala k dalším otázkám. Paní Ivanová se ptala na opatření v oblasti bezpečnosti. Rád bych řekl, že i my jako parlament si musíme odpovědět na tuto otázku a odpovídá na ní celá řada poslanců různě jaký typ bezpečnostní kultury si zde v parlamentu přejeme. Na tuto otázku existuje celá řada rozdílných odpovědí. Jsou lidé, kteří říkají, vše by mělo být co nejotevřenější, co nejsvobodnější, nepřejeme si žádné velké kontroly a jiní třeba říkají, že ty kontroly by měly být mnohem přísnější. Takže bychom měli nejprve nalézt konsensus, jakou bezpečnostní kulturu si v Evropském parlamentu vůbec přejeme. Vycházíme zde ze situace, kde pojem bezpečnost eh, v Evropském parlamentu nebyl úplně tou nejvyšší prioritou. Eh, v předsednictvu jsme se nyní shodli na balíčko opatření a omezit určité slabiny. O slabinách z minulosti hovořit můžeme, o těch aktuálních nikoli ale v minulosti to byly například eh, garáže, eh, garáž předsedy, také eh, jednotná aplikace bezpečnostních standardů. Zde byl problém, že ve vstupu pro novináře se s tou bezpečností nakládalo mnohem uvolněnějším způsobem než u hlavního vchodu a proto mnozí využívali právě ten novinářský vchod. To už bylo odstraněn. Potom také kontrola kamer a pozic kamer, takže všechny kamery byly překontrolovány a nově zaměřeny, takže doufáme, že v budoucnu budeme mít také lepší záznamy z kamer. Také jsme se rozhodli, že eh, stáhneme určitým způsobem tu externalizaci. To znamená, že ty funkce kontroly, dozoru, a udělování bezpečnostních pokynů už nemohou být externalizované to znamená dohled nad eh, zaměstnanci bezpečnostní firmy nemůže vykonávat ta firma, která nám poskytuje zaměstnance pro kontrolu bezpečnosti při vchodech a východech. To musí dělat vlastní zaměstnanci Evropského parlamentu a také při jejich akreditaci Přecházíme k internalizace. Domníváme se, že je důležité znát parlament, znát poslance, takže zde ustupujeme z toho trendu externalizace, protože pokud externalizace nenabízí kvalitu, tak ve výsledku pak už není levnější, ale naopak dražší. Předsednictvo také principiálně rozhodlo, že chceme v parlamentu zřídit různé bezpečnostní zóny. To znamená, že ne všechny zóny musí být zabezpečené stejným způsobem. Ale například oblast hemicyklu, kanceláře předsedy a poslanců tam je třeba mít vyšší bezpečnostní standard než například v té hale dole, kde se nacházejí obchody a kantýna. Takže to jsou taková orientační rozhodnutí předsednictva, která se nyní zavádějí postupně a z valné části už i zavedena byla. Potom otázka veřejných zakázek. Při poslední reformě finančního nařízení jsme se rozhodli, že zde už nebudeme mít centrální zodpovědnost, ale že to budou jednotlivá generální ředitelství. To ale ve výsledku znamená, že oni mají zodpovědnost a že jim ji také musíme nechat. To, co my můžeme nabídnout centrálně, je poskytnutí poradenství. To provádíme pro střednictvím takzvaného Procurement Forum. Toto fórum bylo nově zřízeno a funguje a využívá se a radí, ale není možné zbavit tu příslušnou osobu, která má kompetenci rozhodovat a udílet pokyny její zodpovědnosti. A proto jsme vytvořili vlastní Eh, jednotky pro veřejné zakázky, které jsou schopné kompetentně tyto úkoly řešit. Také jste se ptali na skupiny návštěvníků. K tomu probíhaly eh, na prezidiu intenzivní diskuse a byla učiněna různá opatření. Například je to oddělení různých povolení a myslím, že eh, je to nyní omezení eh, různých paušálů, takže myslím, že třeba 60 euro na ubytování v Bruselu nebo ve Štrasburku není přehnané, 40 euro eh, na stravné také ne a 9 centů na kilometr také ne. Co se týče hotovostních náhrad, zde prezidium rozhodlo jinak, než bylo doporučeno a to také s, důhled, s ohledem na praktikabilitu a z dalších důvodů. Pan Mulder se ptal na evaluační studii týkající se úspor nákladů. Tady to možná trochu zkrátím. Někdy to bývá tak, že se vypracuje studie, ale já si myslím, když se rovno, že je lepší, když se ty náklady rovnou ušetří. A my jsme se rozhodli, že nebudeme dělat studii, která se bude o rok později prezentovat, ale že i hned náklady ušetříme 21 milionů v oblasti jazyků a to je něco, co má podle mého názoru přednost. A také převedení zaměstnaneckých pozic v řádu 100 pozic v roce 2011, kde jsme, myslím, skutečně ukázali, že jsme schopni samostatně identifikovat potenciál úspor a že jsme schopni tyto úspory také rychle zrealizovat. Takže jsme proto nakonec nepotřebovali žádnou studii. Co se týče vztahu prezidia a pléna, tak eh, prezidium samozřejmě nakonec si udrží eh, svoji kompetenci v oblasti vyhodnocování. Pracovní skupina pro komunikaci intenzivně diskutuje o těch různých cenách a oceněních. Také posledně jsme o tom intenzivně diskutovali. A skutečnost, že ještě nepadlo žádné rozhodnutí, neznamená, že žádné rozhodnutí nepadne, ale proces diskuse ještě nebyl uzavřen. Co se týče elektronických podkladů, tak eh, zde už o tom pohořil Bart Stas a to právem. Máme program e-Parliament, to je pilotní projekt, který funguje v několika výborech a cílem je do konce tohoto volebního období ve všech výborech vytvořit alespoň technické předpoklady tak, aby to bylo možné pracovat bez využití papíru. Pokud také skutečně bude chtít každý poslanec pracovat bez papíru, je další otázka, ale naše zodpovědnost straně správní je dát k dispozici příslušné možnosti tak, aby zájemci mohli pracovat i bez papíru. Bart Štás také poukázal na to, že Dům evropských dějin Eh, by bylo možné, nebo nebylo možné skombinovat s návštěvnickým centrem paní Andrásen je opačného názoru, ale předsednictvo se rozhodlo, že v roce 2014 bychom chtěli skombinovat ten návštěvnický zážitek, tedy návštěvu jak parlamentária, což je eh, výstava zaměřená na práci parlamentu, a toho domu eh, evropských dějin, kde eh, samozřejmě se to netýká pouze parlamentu. A byli bychom rádi, kdyby ta návštěva kombinovala obojí. Eh, společně s přístupem do plenárního sálu. Tady to je blízko sebe, takže to je propojitelné. A pracujeme na tom, aby v zásadě tento zážitek byl nebo zahrnoval všechny ty tři věci, které jsem právě vyjmenoval. No to... Právní služba parlamentu nám také řekla, že máme právní základ eh, pro to, pokud eh, zaintegrujeme Dům evropských dějin do, našeho návštěvnické, do naší návštěvnické koncepce. Znamená to, že to rozhodnutí ve všech těchto otázkách potom bude náležet předsednictvu. I to je podle mě velmi důležité vyjasnění. A k otázce kabinetů. Kabinety mají určitou danou eh, velikost, ale i parlament má eh, určitou velikost. Máme asi 600 zaměstnanců. 6 tisíc, pardon. A to si vyžaduje určité eh, řídící eh, centrální eh, možnosti nebo kapacity. To určitě chápete a proto je to tak správné, co se týče všech míst eh, ředitelů, tak ta byla vytvořena bez toho, aby se eh, přijímali noví zaměstnanci, nebo vytvářeli, nebo se povyšovali zaměstnanci, takže jsme eh, vždy automaticky jim dali zařazení A14. Mnozí z nich potom odcházejí do penze, podle nás jsme to řídili velmi dobře, tak aby nevznikly žádné zbytečné náklady a to je podle mě rozhodující, tak abychom organizovali naši strukturu racionálně, bez toho, abychom vytvářeli eh, nové náklady. Paní Andreasen měla řadu otázek. Eh, převádění eh, pracovníků těch 100 82 eh, zaměstnanců bylo převedeno, to si nevyžadovalo žádné náklady. Tam šlo o to, že jsme identifikovali, eh, kde určití zaměstnanci nejsou třeba pro určité zařazení a eh, místo toho, abychom se obrátili a využili někde jinde, takže místo toho, abychom žádali váš výbor o povolení nových míst, tak se snažíme je převést někam jinam. Budeme se snažit to tak provádět systematicky, možná ve větší míře a hledat eh, možnosti přeřazení, například u politických eh, poradců, a, a se, aby tím nevznikaly nové náklady. Potom se se ptala na, na Grader, což je náš eh, archivní systém. Jde eh, o to, jestli eh, náš systém zpracování a písemností je optimální. Já si ale už uváděl, že si myslím, že to úplně optimální není, ale že teď budeme eh, nasazovat lepší software. Nejsem schopen vám uvést nějaké přesnější informace nebo čísla, ale ten deficit, o kterém jste hovořila, já výslovně uznávám a budeme v příštích letech pracovat na tom, aby se to eh, vyřešilo. Dále se paní Andrasen zmiňovala o těch nevyřešených akcích, o kterých hovořil interní auditor. Žádné z těch kritických, těch nejdůležitějších, nejsou nevyřešeny, což si myslím, že je výborná zpráva. Každý rok to tak není ty, eh, počet těch nevyřešených akcí se také eh, výrazně snížil. To je, si myslím, také velmi pozitivní trend a přemýšlím v tomto roce to eh, pro nás vyznělo velmi dobře. O služebních cestách už jsem hovořil. Co se týče Domu evropských dějin, myslím, že ve svých podkladech máte analýzu těch nákladů rozdělení do tří oblastí. Jednak jsou to stavební náklady, čisté stavební náklady. Tam je asi přibližně 130 milionů. Dále jsou tam náklady na vybavení, protože nemůžeme postavit čistě jenom stavbu, ale musí tam být určité vybavení. Na to tam je 120 milionů. Přesná ta čísla máte v těch podkladech. A potom jsou tam průběžné náklady nebo provozní náklady. Eh, tady jsme se dohodli, že se ještě jednou pokusíme o snížení těchto průběžných nákladů, že eh, se sníží počet zaměstnanců, bude to 6 dní, že stejně tak ty eh, úrovně, na kterých jsou zaměstnaní pracovníci, budou nižší. Co se A Také eh, jsem uváděl to, že komise chce přispět, má to samozřejmě pravdu, že z pohledu daňového eh, poplatníku, poplatníka se na tom nic nezmění, ale podle mě to také uznání toho, že Dům evropských dějin neslouží pouze, eh, nebo není to důležitý, důležitá věc pouze pro Evropský parlament, ale bude to sloužit všem institucím, tedy i pro Evropskou komisi to má svůj význam. Pan de Jong se ptal na ty paušály pro cestovné na základě vzdálenosti, ale to je stanoveno ve statutu. Tady to nejde ošetřit nějakými prováděcími předpisy, je to součástí rozhodnutí, které přijal společně parlament s radou. A pouze takto to také se může změnit, případně pokud eh, by k tomu tyto dva orgány dospěly. Nemůže to měnit předsednictvo a ani zpráva eh, nebo administrativa. Také se ptal po té studii eh, u Domu evropských dějin, ale ta studie řekla, že máme jasný právní základ, ale ten právní základ máme pouze do té míry, kdy ten eh, eh, dům bude jasně začleněn do naší náštěvnické politiky. My máme statisíce náštěvníků parlamentu a proto jsme se takto dohodli s tím, že rozhodovací pravomoce, a to potvrdili tam poradní gremia, bude mít předsednictvo a všechny ty příslušné předpisy se patřičně změnily. Dále jde o zaměstnávání rodinných eh, členů. Eh, v předchozím volebním období se parlament rozhodl, že teď tady bude určité přechodné období pěti let. Eh, ta přechodná lhůta doběhne v roce 2014, tak skončí to současné volební období, potom už nebude možné zaměstnávat rodinné příslušníky. Webová televize Tady je potřeba sledovat počet uživatelů, musíme si uvědomit, že ty příspěvky, eh, které se produkují, se potom přijímají jiné televize, takže nejde jenom o ty vlastní uživatele. Například, když byla debata o stavu Unie, tak více než 20 televizních stanic potom převzalo ty příspěvky. Pardon, 200. Takže to nemůžeme měřit pouze podle těch, kteří naštíví naše stránky, ale jsou to potom i další, kteří to Eh, sledují někde jinde. Náklady na webovou televizi se snižují z 9 na 8 milionů euro. Pan Itele měl otázku týkající se týkající se převodu. Um, Nevím, eh, jestli jde o schválení eh, toho převodu. Už jsem také říkal o bezpečnosti. A co se týče teploty eh, v sále, to mohu pouze říci, že možná někteří mají pocit, že je tady příliš teplo, někteří mají pocit, že je dobře, aby ta teplota byla nižší, protože to je ekologičtější a možná na závěr vidím, že pan Stas si to nemyslí, ale na závěr bych chtěl říci, že lituji toho, že nebyla vznesena otázka týkající se eh, zeleniny, A víme, že eh, se musí eh, připravit asi 3800 jídel ve Štrasburku a tím pádem teď to bude, nebo se to zmrazených potravin, zmrazené zeleniny a je to přístroj, který to tedy dokáže zpracovat z čerstvé zeleniny a tím ušetříme také emise. Eh, eh, Děkuji vám, pane Vele, za toto detailní stanovisko. Možná, že jste si mysleli, že náš výbor je takový chladný, takže se může hodit také chladný vzduch v sále. Na závěr bych dal slovo panu zpravodaji Liberackému. Já vám děkuji, budu velmi stručný. Měli jsme skončit před 12 eh, minutami. Nevím, jestli to bude znamenat, že naši tlumočníci budou muset dostat více peněz, ale chtěl bych poděkovat eh, všem přítomným za jejich eh, připomínky a informace které nám dnes poskytli. Děkuji také kolegům na tomto výboru za jejich příspěvky a otázky. Eh, dovolte mi, abych jasně řekl, že jsem, velmi, že jsem velmi dobře spolupracoval se stínovými zpravodaji. Je to pro mě vždycky velké potěšení. Nechci být nestvořilý, ale v jednom ohledu nemohu souhlasit s panem Velem vy jste hovořil o tom, že plnění rozpočtu nemůže být více než 100%, ale pan de Jong řekl, že jsme tři, že 30 tisíc přispěl na, na vrátil. Kdyby to udělal z nás každý, tak bychom tím měli eh, eh, víc, mnohem více peněz, více než 100% a to by bylo výborné. Děkuji panu Liberackému, děkuji také místo předsedy Pětelovi a panu Geronimu Tamníkovi, děkuji také panu Galvinomu a také zástupci účetního dvora. Jsme na konci a mám pouze jedno známení. 26. ledna 2012 9 hodin je příští zasedání. Schůzka koordinátorů, budeme potřebovat schůzku koordinátorů, přestože jsem eh, ráno říkal, něco jiného. Já vám to rozešlu, takže 9. února 2012 bude tato schůzka koordinátorů. Děkám za pozornost.